Dobré dopoledne, dámy a pánové, já vás tady srdečně vítám ehm, na našem dnešním eh, zasedání. přímo oddělení pro politiku D a, v odboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu bych rád poděkoval za uspořádání této akci, e, stejně tak jako našim odborníkům, e, kteří zde dnes budou e, přednášet. Boj s pašováním cigaretami je z hlediska rozpočtové kontroly velice důležitá věc, protože příjmy z cigarety jsou příjmem jak evropského rozpočtu, tak národních rozpočtů a podle našich eh, odhadů eh, a čísel eh, objem pašovaných cigaret zásadně stoupá a samé také. Mm, takže i když máme celkově dobrá čísla v oblasti zdravotnictví a padající prodeje, tak každá pátá cigareta, pokud víme, už je cigareta pašovaná. A Evropská komise vychází z toho, že každý rok eh, zhruba eh, členské státy přijdou o 10 miliard eur eh, na příjmech. Pro Německo jsem četl číslo, že to je 870 milionů zhruba v roce 2012. Takže to jsou opravdu podstatná čísla. Z hlediska výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, tedy dává smysl, abychom se dnes tímto tématem zabývali. Předtím, než místo předseda a eh, výboru eh, Bart Stas vás uvede do tohoto tématu, tak bych rád zde jako předseda uvítal Eh, řečníky. Prvním řečníkem bude profesorka Anna Gilmore z Velké Británie, která nám eh, mm, řekne něco o aktuálním pohledu eh, z vědy na věc. Druhý oznámý referent tady dnes bohužel s námi nemůže být, je to Amir Latif. Třetí řečník uh, Howard Pew uh, z Howard, Paul, uh, z, Howard Pew uh, z Europolu. Uh, toho bych tady velice srdečně přivítal. Europol jako, stejně jako OLAF eh, velice aktivně se staví k odhalování pašování cigarety a také nám přinesli sem korpus delikty, který je uprostřed místnosti. Tohle jsou eh, pašované cigarety, eh, které jsou tady náležitě zajištěny, abychom se na ně mohli podívat. Potom z Varšavy přivítáme pana Leška Bartolomějčika z Varšavské vysoké školy ekonomické. A potom v pátém bloku přivítáme Luka Josence, Hanu Ros a Michala Stoklosu. A závěr potom vyvodí kolegyně Inge Gressle. Dámy a pánové, my jsme zvolili eh, velký sál, protože jsme vycházeli z toho, že ten zájem bude velký. Eh, vypadá to, že eh, je to nakonec opačně dnes dopoledne, ale ti, kteří tady jsou, ukazují, jak to téma je důležité. Evropský parlament i schválením směrnice o tabáku přispěl k tomu, že pašování cigaret do budoucna se bude hm, lépe potírat. Každopádně Takový byl úmysl zákonodárce. A dá se říct, eh, že Evropský parlament tedy se eh, tématem eh, boje s podvody a pašováním nezabývá od dneška. A my ve výboru pro rozpočtovou kontrolu přesto máme dojem, že je toho tady třeba ještě hodně udělat a děkujeme každopádně našemu oddělení pro politiku, aby, že uspořádala toto setkání. Já také upozorňuji na to, že toto zasedání je veřejné, přenáší se po internetu a že jsou k dispozici tlumočení do příslušných jazyků. A děkuji tímto i tlumočnické službě a, a předávám slovo Bartu Stásovi. Děkuji, pane předsedo. I za sebe bych vás rád přivítal, všechny odborníky i další hosty. Já musím Eh, říci, eh, pane předsedo, že eh, toto slyšení je pro výbor pro rozpočtovou kontrolu pokračováním dlouhé tradice. Pašování cigaret už dlouho je na pořadu jednání k parlamentu a já jsem byl v polovině 90. let u toho, když Evropský parlament měl zvláštní vyšetřovací eh, výbor k podvodům eh, při tranzitu a tehdejší poslanci eh, se zaměřili jako na mm, model pašování cigaret jako standardní model takových nelegálních tranzitů. Evropská komise se vydala na cestu boje potírání, tedy potírání s pašování cigaret, tehdy to byl předchůdce Olafu Uklav, a na eh, začátku hm, nebo na konci 90. let a začátku eh, předchozího desetiletí opravdu eh, tehdy byla učiněna průkupnická práce a já bych tady chtěl přiznat zásluhy i na Waltna, který v příslušné jednotce přišel s inspirujícími pokroky. V roce 2004 to vedlo k eh, zásadnímu eh, eh, pokroku a um, zavedené instrumenty uh, přinesly asi miliardu eur, nějakých 90% z toho jde uh, členským státům a necelých 10% Evropské komisi. Uh, a i jako eh, zpravodaj bych se rád dověděl, co se děje s těmi penězi ve eh, členských státech. Co s nimi dělá komise, víme. Financuje se z ní programy na eh, boj s pažaráctvím a na spolupráci celních služeb. Ale co se děje s těmi penězi ve členských státech, to je tak pro nás taková temná černá díra. A jak asi víte, já mám, ten, já mám dokonce i takové podezření, že můj vlastní členský stát nepoužívá ty peníze na boj eh, s organizovaným zločinem a pašováním. Eh, boj s pašováním je opravdu eh, nezbytný. Je to věc, která musí tedy podporovat boj, nebo podporuje boj proti organizovanému zločinu. A proto a taky e, pakistánský novinář e, Amir e, Latif, e, e, který o tom napsal, e, byl pozván na toto zasedání. A opravdu je šokující, že belgické velvyslanectví v Islamabadu v Pákistánu nespolupracovalo a příslušnému novináři nakonec nedalo žádné výzum. Nicméně jeho příspěvek máme na papíru a myslíme si, eh, že je k dispozici tady u vchodu do sálu. Víme, že eh, pašování je jisté, to existuje. Hm, pan to říkal, komise eh, odčekává, že díky pašování je tady propad 10 miliard eur ročně, to není drobná částka. Eh, ročně jsou, eh, je zabaveno asi 6 miliard pašovaných cigaret a čili 10 eh, miliard daňových úniků, to je to jsou peníze, které peníze nemohou nasadit na boj s pašováním. Já jsem položil otázku radě ministru a dostal jsem obyčejnou odpověď, že oni nemají informace o tom, co se s těmi penězi děje ve členských státech takže to bude ještě eh, bude chtít eh, určité eh, šetření. Ehm, v Evropském parlamentu jsme nedávno projednávali důležitou práci pana Makoveje, tři programy Herkules, to je důležitý tematický program ehm, o boji mimo jiné proti pašování z cigaret. Na evropské úrovni má to posílet spolupráci celníků v tomto boji. Proč tedy dnešní seminář? Myslím, že eh, po deset let po podepsání prvních eh, dohod o, eh, mezi Evropskou unii a ženskými státy a velkými nadnárodními tabákovými firmami je čas bilancovat. A myslím se, že o tom ještě dnes uslyšíme. Eh, omezování nabídky na černém trhu není tak efektivní, tak účinné, jak někteří tvrdí nebo si myslí. Tabákové podniky eh, by měly eh, zaplatit pevnou pokutu, když se zjistí, že nějaké produkty se dováží nelegálně, ale pozoruhodné je, že od, za, za takové pokuty se prakticky neplatily za posledních deset let. To znamená, že eh, to eh, pašování stále probíhá na velké škále. Jak je to možné, je jedna z otázek pro eh, tento seminář. Možné vysvětlení by mohlo být, že odvětví samo vlastně říká, že to jsou falšované cigarety a potom nemusí vlastně nic platit podle těch dohod. A otázkou je, a to musíme zjistit během tohoto slyšení, Eh, problém je, eh, že tohle eh, může průmysl sám deklarovat. Že to prostě ty zabavené cigarety jsou prostě pašované. Philip Morris prostě říká u 92% zabavených cigaret, že to nejsou regulární, ale falšované cigarety. A otázkou je, kolikrát Olaf nebo členské státy Eh, nezávisle eh, požádali o prověření eh, zabavených cigaret, jestli jsou to podobné cigarety nebo ne. My víme, že to se nestalo nikdy. Je to například uvedeno ve zprávě Jana Voltna. Komisař Šemeta mi odpověděl na interpelaci, že organizace, která se jmenuje Scottish Ocean Institute, má rámcovou smlouvu s Olafem na eh, tak, provádění takovéhle, takovýchhle testů. Ta, tento instituce platí eh, z programu Herkules, ale když jsem se podíval na jejich webové stránky, tak jsem neviděl nic o um, tabáku nebo uh, zkoumání cigaret. To si myslím, že je divné. Znepokojující je také, že uh, protipodvodová služba OLAF vlastně postupně odbourala zkoumání eh, těch pašování cigaret. O tom budeme mít. My jsme, na tom, my jsme se o tom bavili už s Olafem na slyšením a je to politování hodné eh, protože eh, Olaf nejdříve dělal rozsáhlé zkoumání mm, tak, aby eh, se mohl postarat i o trestně právní stíhání eh, nadnárodních tabákových koncernů eh, při, za, zapojení do možného tabákového pašování. Ale další možné vysvětlení je, že ty ilegální toky se teď zaměřují na pašování eh, dávek, které nejsou větší než 50 tisíc cigaret, protože eh, v dohodě je stanoveno, že eh, takovéhle objemy nespadají pod ty příslušné dohody. To je takzvaný mraven, to je mravenčí pašování kdy eh, malé eh, strany i eh, ty pravé, legální, i ty pravé cigarety tedy pašují a když se na to přijde, tak, to do to ne, tak, se, na to, tak se za to nedávají pokuty tedy těm národním koncernům. A moje otázka je, jestli to opravdu je tak, nebo jestli je možné, že odvětví opravdu by mohlo být zapojeno do tohoto mravenčího pašování. Do eh, přípravy eh, eh, tohoto slyšení byli zapojeni dva skvělí odborníci, mimo jiné belgický, belgičan Luc Joses, a ty jejich dokumenty, když jste si se to přečetl, ukazují, že ta příslušná směrnice nezabraňuje tomu, aby se zmenšovalo pašování z Ukrajiny. Jinými slovy, Evropa ne, eh, pravděpodobně tvrzení, že Evropa zvládá a bojovat pašování cigaretami neodpovídá pravdě. A cílem tohoto slyšení je zjistit, co je pravda, co není pravda, eh, jak to podrobně vypadá a jak můžeme jako Evropský eh, parlament můžeme eh, jasně vydat eh, signál eh, vůči členským státům a komisi, aby se postarali o to, aby těch 10 miliard eur, o které, na které má Evropská unie i členské státy nárok, aby opravdu se dostali do našich rozpočtů. Čili tolik ode mě úvodem, pane předsedo, a já si myslím, že teď už můžeme si vyslechnout první příspěvek profesorky Gilmore. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za úvod. Já se dnes zaměřím v těch 15 minutách, které mám na dvě věci. Jednak eh, schromažďující se důkazy toho, že tabákové společnosti se stále účastní nelegálního obchodu s tabákem a podobnými produkty, které se pak dostávají na nelegální trh. A za druhé Eh, se zaměřím na údaje tabákového průmyslu, co se týče nelegálního obchodu, protože jsme na těch datech eh, velmi závislí a není úplně jasné, jak se s nimi věci mají. Eh, hovořím-li o tabákových společnostech, hovořím o Philip Morris, Japan Tobacco, British Tobacco a Imperial Tobacco. Ráda bych řekl naprosto jasně, že si nemyslím, že veškerý nelegální obchod s tabákem eh, je na vrub těchto společností, ale významná jeho část se zdá být i na vrub těchto společností a stále se to přehlíží. Slyšeli jsme několik slov k dějinám, jak si zapojení tabákových společností do nelegálního obchodu s tabákem na globální úrovni. Eh, většina těchto důkazů je z dokumentů samotných dabákových společností. Já jsem posledních 13 let se těmito dokumenty zabývala a mohu vám říci, že v každé zemi, kterou jsem se zabývala, tabákové společnosti na nelegálním obchodě s tabákem eh, zaangažované byly a eh, tento obchod byl základní součástí jejich obchodního plánu. Občas byl někdo chycen, to byla například ta dohoda eh, z New Yorku s těmi těmito eh, čtyřmi nadnárodními společnostmi a od té doby se eh, tento postup začíná měnit, jak si jdeme od kontejnerů plných cigaret až na ten, na ten komplexní konec schématu, kde například se cigarety vyrábějí legálně, ale pak se prodávají na černém trhu. Já bych ráda řekla, že si myslím, že tento posun existuje, ale přehání se, a to z několika důvodů. Jednak Víme například z vlastních dat Filipa Morise, že se tyto společnosti angažují na černém trhu i na nelegálním obchodu a že nemají dostatečnou kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem a proto se cigarety na černý trh dostávají. Jeden z důvodů, proč zazňujeme nelegální obchod, je, že máme vlastně pouze jenom artificiální data. Porovnáváme pouze zadržené cigarety a legální cigarety. Dovolte mi tedy stručně zaběhnout do důkazů. Zde vidíte důkazy toho, že velké eh, tabákové společnosti se angažují v pašování cigaret. Toto je zpráva, která se objevila na podzim 2011. Bylo by to asi daleko větším skandálem, kdyby to neututlali právníci tabákových společností. Ukázalo se, že pašování je stále eh, velkoškálovou otázkou a e, JTI nedělá nic, aby je šetřilo, naopak blokuje jakékoliv šetření, e, zaměstnává hekry, aby se ti to nabourávali do počítačů v uvozovkách konkurence a e, často tu konkurenci zcela eliminují. Objevily se dokonce nařčení z toho, že japonské Japanese Tobacco prodávali cigarety do Sýrie i přes embargo. Nedávno jsme vydali také podobný dokument týkající se Bulharska. Z různých zdrojů vidíme, že i zde existuje souhra eh, legálních a nelegálních prvků na černém trhu pašování cigaret. Vidíme to na, detail, na, na údajích eh, z let 2000 až 2010. Ukazuje se, že co se týče Imperial Tobacco je nejpašovanější značka eh, Classic, eh, která je dokonce označena v, eh, v seznamu Philip Morris jako nelegální produkt, ale skute, ve skutečnosti se to vyrábí v rámci koncernu Imperial Tobacco. A představuje to podle některých údajů až 7% veškerého černého trhu s cigaretami, to bylo za rok 2009 ukázalo se, že v roce 2008 eh, tyto společnosti vyrobily, co se týče například Ukrajiny, o 30 miliard cigaret více, než ukrajinská společnost mohla vůbec potřebovat a ty cigarety pak všechny šly na černý trh v Evropě. Všechno dohromady, eh, tato nadprodukce v Ukrajině, eh, nelegální produkce na Ukrajině, zapojení do nelegálního obchodu v Rusku, Musím zdůraznit, že Rusko a Blízký východ jsou podle získaných údajů jaksi samotným jádrem nelegálního černého obchodu s cigaretami. Co se týče zprávy Project Star Report eh, Philip Morris, eh, je to součást eh, dohody mezi společností Philip Morris a Evropskou unii na základě tedy toho Yorkského soudního procesu. Philip Morris platí KMG, což je jedna auditorská společnost, za to, aby každý rok vypracovala takovouto Project Star zprávu. KPMG, tato zpráva je tedy pak vypracovávána pro Philip Morris, pro Evropskou unii a všech 27 členských států. E, nicméně e, nově se ukazuje, že věci nejsou takové, jak se zdají býti. Eh, ta zpráva je totiž zcela pod kontrolou společnosti Philip Morris jako takové a tím pádem není dostatečně transparentní. Tato zpráva v podstatě vkládá data do modelu. My jsme nedávno eh, si ten model přeskoumali a ehm, naše zpráva je k dispozici také v tištěné podobě. Jsme přesvědčeni, že ten model jako takový je užitečný, Ovšem e, není jasné, jaká data se do něj vlastně vkládají a ta jsou hodně problematická. K tomu se pak ještě vrátím. Nicméně e, jsou zde určité zajímavá, určitá zajímavá zjištění, co se týče nadprodukce. Je zde naznačeno, že Philip Morris v podstatě nemá data o dodávkách na řecké ostrovy, které jsou tradičně už centrem pro pašování. Ehm, nechápeme, proč Philip Morris nám nemůže tato prodejní data poskytnout nebo proč se nemůže pohybovat zcela eh, na legální úrovni obchodu. Odhaduje se, že za rok 2010 jedna čtvrtina nelegálních cigaret byly značky Philip Morris, což je eh, k, v poměru k nelegálním padělkům Filipa Morise 5 eh, ku 1. Tady jsou ta data, nevím, jestli uvidíte, co, se, co tam přesně je napsáno. Tady to jsou údaje za rok 2010. Eh, za rok 2011 byla eh, ta čísla podobná, za rok 2012 zatím data nemáme. Takže vidíte, že téměř čtvrtina všech nelegálních cigaret jsou vlastní značky Philip Morris a pouze 5% jsou padělané eh, cigarety. Když se podíváme na rok 2006, tak je to 40% vlastních značek Philip Morris a 7% padělku. Poměr jedno ku druhému jak říkám, je zhruba 5 ku 1, bylo to 5,7, 5,1, 4,7, 4,6 a zpět na 5,1 v nejnovějších datech. Takže eh, proporce produktů Philip Morris sice klesá, nicméně jedna čtvrtina Ehm, nelegálních cigaret na trhu v EU je tedy, jsou tedy pravé cigarety Philip Morris a to není přijatelné. Ovšem zde eh, na datech o zadržených cigaretách vidíme pravý opak a tady je ten problém. Tady vidíte 89% zadržených cigaret, to jsou tedy padělky Philip Morris a pouze 11% jsou pravé produkty Philip Morris. Samozřejmě toto jsou zadržené produkty značek Philip Morris tedy. Takže Jeden z těch problémů zde jasně vidíme. E, totiž Philip Morris sám určuje, co je padělek a co není padělek. Všem e, oni pak pouze platí pokuty, ačkoliv se tomu pokuty neříká, ono se tomu říká dodatečné platby, pakliže ty produkty jsou pravé. Takže, jak říká Project Star, ta data o zadržení jsou jaksi náchylnější k tomu stranit e, padělkům. Podívejme se teď tedy na data z průmyslu. Zde k nelegálnímu obchodu eh, vlastně máme zejména studie prázdných krabiček. Jsou to v podstatě prázdné krabičky, které někdo vyhodí, někdo je pak sebere, ať už tedy z koše nebo přímo z ulice, a pak se určuje, zda se jedná o domácí nebo zahraniční produkt. A teď klíčové je, že e, zahraniční produkty mohou být legální nebo nelegální. Ovšem tyto průzkumy nedokáží e, pravý a nepravý produkt e, rozlišit. Pokud zde v Bruselu najdete krabičku něčeho z Lucemburska, tak nevíte, jestli si to někdo legálně v Lucembursku koupil, anebo zda to sem pašoval. Takže um, můžeme změřit, kolik produkce zde je zahraničí, ale, zahraniční, ale ne Eh, co je nelegální. Podobné průzkumy však eh, mohou být spolehlivé pouze, když se provádějí řádně. A opět i zde máme řádné pochybnosti. V mnoha eh, sektorech tabákového průmyslu neexistuje metodologie. Například Japanese Tobacco metodologii v podstatě nepoužívá. Eh, většina těchto dat eh, se objevuje zejména v tiskových zprávách, kde se o metodice nemluví vůbec. Eh, když jsme metodiky po nich chtěli, tak nám je odmítli udělit. A dokonce i v Project Star, kde je velká metodologická sekce, dokonce ani tam nemáme k těmto údajům přístup, což je opět zdroj našich jaksi pochybností o, o správnosti celého tohoto procesu. To nejvážnější však ale asi je, že máme stále více důkazů o tom, že ehm, ty, tento typ průzkumu má zdůraznit hlavně ty zahraniční produkty a má odvrátit pozornost od nelegálních cigaret a nelegálních produktů na trhu. Například eh, Asociace producentů tabáku eh, ve Velké Británii provádí tyto průzkumy na sportovních akcích, například na dostizích, eh, na fotbale a tak dále. Kdo kupuje nelegální cigarety? Muži. Kdo chodí na dostihy? Muži. Z Polska máme dvě studie, kde se říká, že v těchto průzkumech eh, máme vyšší míru nelegálních produktů než v nezávislých studiích. Eh, mí kolegové provedli vlastní průzkum a ptali se dokonce i kuřáků, eh, zda, po, zda kupují nelegální cigarety a bylo naprosto nerozlišitelné, jak si co do výsledku a metodologie, která studie byla která, nicméně ta čísla byla eh, jaksi naprosto rozdílná. Podobně v Německu se ukázalo, e, že e, jaksi data o cigaretách sebraných nebo o krabičkách sebraných například kolem amerických vojenských základek, základen jsou zcela nereprezentativní, protože tam byste očekávali zvýšený počet zahraničních e, cigaret. Dále je pak zde změna reportingu z roku 2011, asi tak na straně 129 nebo kolik velmi malým písmem, kde se říká, že v podstatě metodika se změnila tak, že čísla z roku 2012 jsou oproti roku 2011 nafouknutá záměrně a změnou metodologie. Tak, eh, tady ta e, nejvyšší křivka, to je ta tabáková asociace e, ve Velké Británii u těch e, různých sportovních akcí. Jak vidíte, ty výsledky jsou skutečně vyšší než u všeho ostatního. A pak je zde taková skrumáž různých dalších křivek. A tady máme dokonce i data od vlády a od průmyslu, kde jsou podobné výsledky. A pak se dostanete do roku 2011 a kde se na jedno věci mění data od vlády jsou dále sestupná. Tam je tedy teď nejnověji trošičku nárůst. Nicméně e, ty, e, ta dvoje data z průmyslu jsou naprosto, naprosto vyšší. Na, naprosto, naprosto odlišná. Kromě vládních údajů máme ještě dva jiné nezávislé zdroje, eh, které říkají, že je zde i nadále tento sestupný trend. A zde jsou výsledky z jiné studie, kde jsme se zaměřovali na tiskové zprávy ve Velké Británii, kde se hovořilo o datech tabákového průmyslu. To jsou všechno data založená na eh, průzkumu prázdných krabiček. A všude vidíme mezi roky 2011 a 2012 nárůst ve všech těchto oblastech. Já bych tomu tady říkala nelegální, protože v té tiskové zprávě se naznačuje, že se jedná o nelegální produkty, ale jedná se o zahraniční produkty, jak říkám, protože to je jediné, co ten průzkum prázdných krabiček může zjistit. A ty rozdíly jsou skutečně obrovské, takže vidíte, že je skutečně zvláštní, že máme mít sestupný trend, ačkoliv zde na tomto vidíme, že e, nálezy zahraničních produktů e, dramaticky stoupají. Takže co se týče dat z Project Star, e, já bohužel nemám čas, abych to rozebrala dopodrobna. Tady skutečně zkoumáme nelegální produkty, nikoliv jen zahraniční produkty. Eh, jsou to zkrátka jiná data, eh, která se vkládají do modelu, aby se zhodnotil legální versus nelegální aspekt eh, produkce. Zde tedy porovnáváme výsledky Project Star a jednoho nezávislého průzkumu, který byl proveden v rámci rámcového programu číslo 7 chtěli jsme zkrátka od lidí vědět, zda kupují nelegální cigarety, hledali jsme krabičky a měřili jsme obecná data. A ta nejvyšší data, tedy z, toho, z této nezávislé studie, jsme pro, po, porovnali s Project Star. Podíváme-li se na všech těchto 16 zemí, které zde vidíme, zde eh, Project Star jaksi není vůbec srovnatelný. A v těch 16 zemích dohromady je to tak, že ve 12 byl výsledek vyšší, takže eh, projekt eh, STAR měl vyšší eh, odhad eh, především v těch zemích, kde dochází k přeshraničnímu nákupu, to znamená Rakousku, Finsku a Francii. Toto je průsvědka, která se to snaží vysvětlit. Jaké jsou potíže, pokud se podíváme na ten předchozí výzkum, e, vnitrostátní nebo e, jiný než vnitrostátní. Tam je to samozřejmě rozděleno na produkty e, duty free, což jsou noví migranti, přeshraniční pracovníci, přeshraniční prodej a studenti. A pak samozřejmě jsou tady ještě výsledky z měst, kde jsou to spíš turisté a zahraniční studenti. Dalším problémem je zhodnotit ty přeshraniční prodeje a e, je v potaz při těch odhadech, tak bylo provedeno šetření mezi spotřebiteli a jediná otázka, která byla e, použita, bylo e, nákup cigaret během cesty. To znamená přeshraniční prodej, kde lidé prostě jedou přes hranice jen proto, aby nakoupili cigarety. A na závěr třetí problém eh, v těch údajech projektu STAR je e, zhodnocení, zdali je produkt skutečný či padělaný, to je hodnocení v rukou tabákových firm. A zase e, tady samozřejmě se nemůže jednat o objektivní hodnocení. V závěru lze říct, že tady je čím dál tím více důkazů v tom smyslu, že tabákový průmysl je zapojen do nezákonného prodeje a pak se ještě musí říct, že tady není dost odstrašujících opatření, aby e, tomu mohlo být zabráněno. Údaje tabákového průmyslu nejsou důvěryhodné a je tady rostoucí eh, množství důkazů, že jsou eh, ty údaje pozměňovány tak, aby jímání rozhodnutí. A čím eh, dál víc se jeví, že, a ostatně předseda to také řekl, že ten prodej, nezákonný prodej se e, rozrůstá. E, pokud se ovšem zabýváme těmi údaji o konfiskaci výrobků, tak tam e, zase to, tam, tam docházíme k závěru, že klesá. Takže zase i ty údaje o konfiskaci jsou částečně problematické, neberou v úvahu všechny aspekty. Takže to je zatím z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám, eh, paní profesorko Gilmore. Musím říct, že to je skutečně zajímavé. Eh, jsou to velmi zajímavá fakta, která jste nám tady předložila. A jsem si jist, že eh, vyvolají otázky ze strany účastníků. Frau Gilmore, bezorgt Paní Gilmore, vy jste nám načrtla eh, opravdu eh, impozantní obraz. Ehm, publikovala jste o tom s kolegy i ve eh, vědeckých časopisech. Ehm, a díky tomu jsou ta data veřejná a svým výzkumem Vzhledem k vašim znalostem a k disponibilním dat, protestům a, a, a znepokojujícím zprávám pro a, ohledně zapojení tabákového průmyslu do takovéhoto typu pašování. Obrátili se na vás někdy úřady ve členských státech? Pokud ano, jaké? Obrátili se na vás, nebo jste o tom někdy jednala se službami Evropské komise, jako je DG Taxud, Eh, komisař, eh, který eh, se zaměřuje na podvody nebo jeho kabinet? Měla jste už nějaké kontakty s kontaktem a pokud ano, jak byly vaše údaje tam přijaty? A následující otázky jsou k sdělení komisaře Šemety o pašování eh, tabáku, které bylo vydáno, pokud si dobře pamatuji, eh, v srpnu 2013 byla jste eh, zapojena do přípravy této, tohoto sdělení. A potom ještě otázka z druhé strany. To, co říkáte, je šokující. A předpokládám, že vaše zprávy se všude nesetkávají se stejně dobrým přijetím, že tabákové odvětví docela jistě nesouhlasí s tím, co říkáte. Obrátil se na vás někdy někdo z tabákového průmyslu? Vedla jste s ním nějaký dialog? Nebo nějaký spor? Zjistila jste z toho něco? Čili víceméně to jsou otázky eh, k tomu, abyste to zarámovala nějak eh, šířeji, tak abychom uh, velice konkrétně se o to mohli odpíchnout dále. Možná, že i budou mít dotazy nějaký, nějací další kolegové. Thank you very much. Děkuji. Další se žádá uh, o slovo paní Kesle. Děkuji. Uh, to, uh, já jsem tu prezentaci bohužel nenašla, uh, možná jsem nehledala dobře. Tak se omlouvám. Tak tohle leželo příliš eh, daleko od uh, mých brýlí. Eh, celá tahle věc s tou zprávou, no tak souhlasím s vámi ohledně spolehlivosti dat. Ale otázkou je teď, co udělat, co byste nám poradila, abychom dělali? A podle toho, co jsem teď viděl s tím papírovým košem, Eh, ono by asi nepomohlo eh, označovat každý eh, balíček cigaret. K tomu systému označování bychom tedy poznač, potřebovali nějakou vaši radu. A potom se výslovně připojuji k otázce kolegy se na spolupráci s Olafem. Děkuji a předpokládám, že bychom to mohli říct po třech dotazech, takže pak teď Søren Sendergaard. tusind tak for øh, øh, oplægget. Det var utrolig interessant. Děkuji, bylo to nesmírně zajímavé, øh, ten váš úvodní příspěvek. Mám dotaz, možná trošičku mimo tu vaši oblast, ale tak se tak ptám, zdali ty kontrolní systémy tabákových eh, výrobců jsou odlišné eh, v jednotlivých zemích. Eh, zdali se od sebe liší. My tady zažíváme přesun výroby tabákových výrobků do jiných zemí. K tomu jsou ze strany výrobců různé důvody, chtějí maximalizovat zisky tam, kde jsou náklady na pracovní sílu nejnižší. A jak to je s těmi eh, kontrolami? Máte takový pocit, že třeba se ty tabákové eh, koncerny přesouvají do míst, kde ta kontrola hrozí slabší, menší? Okay, so... Tady profesorka Gilmore. Takže musím říct, že toto je první dotaz, který zaznívá, když se e, bavím s těmi nejrůznějšími agenturami. Já jsem se nikdy e, nedostal do kontaktu s Olafem, oni mě nekontaktovali, kontaktovali mě britské orgány, e, celní orgány, trošičku jsem pracovala také z G Taxud, je to součást jednoho většího projektu a součástí výzkumu jsme Eh, také eh, požádali o dokumenty OLAF, o přístup k dokumentům, abychom se eh, dostali k dalším informacím. Eh, zjistili jsme, že vlastně mezi Olafem a tabákovými eh, koncerny dochází eh, k řadě setkání, že tam je čilá korespondence a potom ty platby za konfiskaci. Než jsem sem přijela, tak jsem to všechno propočítala, vzala jsem si celkovou sumu těch prostředků a dělila jsem to těmi údajů, údaji z projektu STAR a z údaji z Philip Morrise abych vám dala eh, představu. A k čemu jsem došla? Ty platby se eh, vlastně pohybují kolem 9 eh, centů za 100 cigaret. Takže no, celá dvě dokonce centů za 100 cigaret. Ty údaje vám mohou poskytnout klidně později. A teď ještě k těm e, modelům. E, model projektu STAR je skutečně dobrý. Můžete si nakoupit ty údaje ze 27 členských států z různých zdrojů a pak to dáte do toho modelu, abyste měli celkový obrázek o e, obchodu. Ale mně spíš jde o ty údaje, které se do toho modelu dávají. Tam skutečně může docházet ke konfliktu zájmů. Takže ten projekt STAR či jeho ekvivalent by měl vést někdo, kdo je nezávislý, kdo není propojen s tabákovým průmyslem. A pak byste nepochybně došli k údajům, kterým by bylo lze více věřit. Ta třetí otázka se týkala kontroly tabákových firem která může být různé úrovně v různých členských státech, mohou být někdy docela laxní Musíme prostě předpokládat, že to je přesně ten případ. Je prostě levnější vyrábět cigarety, dejme tomu, na Ukrajině, v Rusku, v Bělorusku, ale zároveň e, ty kontroly jsou tam prostě e, volnější a korupce je bohužel mnohem e, rozšířenější, takže to usnadňuje ten obchod, nezákonný obchod. Děkuji vám. Já bych rád také položil otázku, možná jsem vás úplně přesně nepochopil, ale chtěl bych vědět eh, v tom vašem výzkumu, eh, v tom vašem vědeckém výzkumu, zdali jste v něm dospěla eh, k nalezení důvodů, proč by se tabákový průmysl tolik soustředil na ten nezákon s cigaretami. A pak možná se ještě chtějí vyjádřit další kolegové. Prosím, nejprve eh, představte a pak můžete položit dotaz. Prosím. Děkuji vám. Já se jmenuji Andrin Welsh a jsem z firmy Imperial Tobacco hlavní právní poradce, sídlíme ve Spojeném království a také eh, máme eh, dohodu, o které tady bylo hovořeno konkrétně ze září 2010 a chci zdůraznit, že jsme do té dohody vstoupili zcela dobrovolně. Dovolte, abych se vrátil k několika bodům, které tady zmínila profesorka Gilmore a jde o věci, které je třeba vysvětlit a je to závažné my jako firma jsme vysoce odáni toho, té dohodě a profesorka Gilmore uvedla příklad eh, našeho eh, na, na, našeho výrobku Classic, eh, který vyrábíme ve Velké Británii, aby eh, prostě eh, podpořila tu svoji myšlenku. Za posledních let vyrostl význam této značky Classic a my samozřejmě jsme plně zapojeni do realizace té dohody e, a e, tento výrobek byl v projektu STAR e, identifikován jako takzvaný illicit white a je třeba tady dodat, že nedošlo k distinkci mezi tím, co vyrábí firma Imperial Tobacco a e, tím, co bylo, e, tím, co bylo konfiskováno jako e, padělaný výrobek Imperial White. Takže to, co bylo konfiskováno eh, od doby, kdy jsme vstoupili do té dohody, je prostě minimální množství. Je to nějakých 21 milionů cigaret. Eh, a co je důležitější, a toto je skutečně závažné, prosím, abych eh, eh, tady uvedl, jak vážně bereme naše závazky, eh, tak nám prostě přestal vyhovovat to množství problémů, které se kolem naš, naší značky začalo objevovat a z tohoto důvodu jsme prostě přestali vyrábět pro klasik pro ukrajinský trh a pokračovali jsme do října 2012, takže je, je třeba říct, že už prostě se neprodává značka Imperial Classic od června 2013. Takže Imperial Classic se již na eh, Evropské unijní půdě eh, neobjeví, eh, ale bohužel uvidíte velký objem padělaných cigaret této značky. Předseda, dovolte, aby ještě paní kolegyně mohla položit otázku. Já bych, eh, já jsem vás poprosil, abyste se vyjádřila k tomu systému track and trace. Čili eh, jaký eh, vliv to má na omezení pašování nebo lepší identifikování pašovaného zboží, když k tomu nebudete moc nic odpovědět, nic se neděje. A potom eh, jsem se vás chtěla zeptat na, vaši, eh, na váš názor na tu tabákovou dohodu. Jak vnímáte to, že Evropská unie v podstatě eh, připustila, že je možné se vykoupit z určitých právních povinností? A mm, mm, tu beztresnost v tom pašování. To jsou poměrně tedy byly přerušeny eh, závažné procesy vůči tabákovému průmyslu. A teď eh, podle té tabákové dohody tabákový průmysl eh, se účastní řady sezení, kde se odsouhlasují strategie proti pašování, jak to vidíte do budoucna. Děkuji, tak to je prosím celý balíček. Děkuji, takže první otázka. Proč se pašují cigarety? Eh, samozřejmě zvyšující se cena tabáku, eh, to je důležitý eh, prostředek v boji proti zvyšující se spotřebě tabáku. Ovšem, pakliže eh, je tabák eh, jaksi pašovan, jsou cigarety pašovány, jsou levnější. Když jsou levnější, víc lidí si je koupí. Tabákovým společnostem je to jedno, protože víc prodají. Za další, eh, každého dne kuřáci umírají na kouření a je potřeba je nahrazovat mladými lidmi, kteří jsou nejdůležitějším novým spotřebitelem pro tabákové společnosti a navíc jsou ovlivněni vysokou cenou. Nemají moc peněz, tak si radši kupují levnější cigarety. Tabákové společnosti pak také nelegální obchod používají jako způsob uvedení na trh produktu. Na začátku 90. let byly mnohé trhy, eh, například na východě Evropské unie, uzavřeny nelegálnímu obchodu, protože tam byly pouze státní tabákové společnosti a proto západní tabákové společnosti pašovaly do těchto zemí, aby si zajistili přítomnost na tamním trhu. Eh, s největší státní monopol dnes máme v Číně, kde je také nejvyšší podíl nelegálního obchodu s tabákem. A za další eh, hlavní důvod pro vysoký nelegální obchod pro průmysl je to, že ten průmysl využívá nelegální obchod jako hlavní argument proti politikám na kontrolu nařízení tabáku. Vidíme to například při eh, diskusích o směrnici o tabáku, při diskusích o eh, bílých krabičkách, takže nelegální obchod už je na výši a bude se ještě zhoršovat. To jsou tedy hlavní důvody, proč ten nelegální obchod je eh, něčím, co hraje pro tabákový průmysl. Co se týká značky Classic, dovolte mi zeptat se na pár věcí. Pokud já vím, tak Classic se prodával pouze na Ukrajině proč by si někdo dával tu práci a padělal to, padělal tuto značku pro prodej v Evropě. To není jako Marlboro, které tady všichni znají. Vy říkáte, jak víme, jestli to je padělané. Já se ptám, proč by si někdo dával práci a padělal to. Možná, že byste nám to mohl, mohl eh, objasnit. A také mě zaujalo, eh, když jste věděli, že to bylo klasifikováno jako illicit white, proč jste to nezveřejnili, tuto klasifikaci? Eh, ono už se to prodává mnoho let, 7% trhu za rok 2009 a proč vám to tady trvalo do roku 2012, než jste s tím něco udělali? To mi nesedí. No a ten třetí bod si možná eh, nechám asi pro sebe. A teď, co se týče systému track and trace, já nejsem odbornice, k tomu jsou tu jiní, takže oni vám pak rádi jistě odpoví. Eh, ptali jste se na otázku dohod. Pro mě jsou s nimi mnohé problémy, ale k tomu pak také ještě prohovoříme. Eh, podle mě nejhorší je, že eh, tabákový průmysl má kontrolu nad daty, má přístup k regulátorům i v situaci, kdy máme článek 5 bod 3, kdy uznáváme negativní vliv eh, tabákového průmyslu na politiku obecně, a fakt, že jinde se zavírají dveře, znamená, že toto je zejména cenné pro tabákový průmysl a je proto potřeba eh, jak si zvyšovat dohled regulátorů. Eh, nevím, jestli eh, je to ten případ i zde, ale pro mě je zde jasný nedostatek transparentnosti, co se týče interakcí s OLAFem. Kromě toho, Eh, ta dohoda doufá, že tabákové společnosti jaksi napraví svou imič. Eh, ale k tomu se pak snad eh, ještě vyjádří Luk. Zkrátka, já nevím, proč bychom měli tak úzce spolupracovat s průmyslem, který zcela jasně je součástí problému. To musíme zvážit. A nakonec ty postihy, jak jsem se snažila naznačit těmi čísly, jsou zcela neadekvátní, nejsou dostačujícím odstrašujícím prostředkem. Takže tolik tady k těm dohodám. Děkuji vám mnohokrát. Už nám pomalu dochází čas. Ještě paní Kádenbach má otázku, prosím. Děkuji. Já teď nevím, jestli se mám ptát vás nebo někoho jiného v průběhu dnešního workshopu. Já jsem se zatím eh, nesetkala s tématem pašování tabáku a nejsem kuřačka. Zajímalo by mě, jaké jsou obvyklé cesty tě, tohoto pašového, pašovaného zboží. Já jsem z Rakouska a e, alespoň na papíře máme jednu z největších měr pašování, protože máme hranice s celou řadou dalších členských států EU. E, velmi často, kdy je to tak, že jinde jsou i legální cigarety velmi levné, levnější než u nás a často se tedy takto jak si importují, aby se tak řeklo, eh, k nám. Eh, jak se věci mají eh, v této, v této oblasti? Je to nelegální, je to legální? jaké jsou pro toto regulace. Takže jakým způsobem eh, se ten obchod provádí? Ví vůbec spotřebitel, že si kupuje nebo že kouří nelegální cigarety? Děkuji, paní Kardenbach. Já bych navrhl, aby paní Gilmore, pokud chce, se k tomu stručně vyjádřila, ale pokud vím, Máme zde i jiné odborníky přesně k těmto otázkám, kteří pak mohou odpovědět později. Paní profesorko, eh, Můžete tu otázku zodpovědět nebo ne? No, eh, ono to nebude moc stručné, takže by možná bylo dobré posečkat, ale zkrátka je to komplikované. Ten nejkomplikovanější slide s těmi mnoha políčky, tam jsem říkala, že máme illicit whites na trhu, což jsou legálně produkované cigarety prodávané v nelegálních kanálech, pak jsou padělané eh, produkty a pak jsou tedy ty pravé značky, které se zkrátka tedy produkují ve větším objemu, tak aby se pak mohly dostat jinam. To jsou ty nej, největší způsoby, jak se jak k nelegálnímu obchodu do, dochází. A většina kuřáků do, velmi dobře ví, zda je to legální nebo nelegální produkt, to, co právě kouří. E, děkuji vám, paní profesorko, za informace. A teď se eh, obrátíme na Howarda Pugh z Europolu. Good morning. Um, Dobrý den, děkuji vám za pozvání, děkuji výboru pro rozpočtovou kontrolu za pozvánku eh, na tuto prezentaci, na tento workshop. Eh, pár slov o mně. Eh, já jsem původně vyšetřovatel na celním úřadě ve Velké Británii, přičemž posledních několik let pracuji pro Europol jako senior specialist v týmu Focal Point Smoke, což je tým eh, analytiků a odborníků, kteří se snaží bojovat s, organizovaným zločinem zabývajícím se jaksi pašování cigaret, nelegálním obchodem s tabákem. Co dělá Europol? Europol je zkrátka eh, agentura činná v trestním řízení, je to v podstatě eh, kriminalistický odbor Evropské unie a přesně tím se také zabýváme. Takže sbíráme, analyzujeme a eh, pak rozesíláme informace svým partnerům. Další naší klíčovou oblastí je oblast výměny informací, přičemž způsoby jsou dva. Jednak prostřednictvím systému SIEN eh, zabezpečeného e-mailu, kde tady máme přístup nejenom k osobám ve stejné, osobě, eh, ve stejné budově, ale i v jiných členských státech a u jiných kompetentních úřadů. A za další máme celou řadu styčných důstojníků v Europolu, kteří jsou našima ušima a očima a zkrátka takovými branami k jednotlivým bezpečnostním složkám v členských státech. Náš denní chléb v podstatě je eh, datová strategická podpora prostřednictvím analýzy dat a vyšetřování. Naše pole působnosti je eh, vážný zločin, organizovaný zločin a terorismus. Eh, pakliže se má v něčem angažovat Europol, musí se daný zločin, trestný čin, dotýkat dvou a více členských států. Eh, <clears throat> naše vedení sídlí v Hágu a toto je naše budova. Eh, snažíme se združovat analytiky, odborníky a styčné důstojníky. Podporujeme pak vyšetřovací týmy v členských státech, ale také země mimo Evropskou unii. Eh, nejdůležitější číslo na tomto snímku je asi těch 71 agentur. Je to 71 různých agentur činných v trestním řízení, které v Europolu sedí. Eh, Europol byl původně vnímán čistě jako policejní organizace, ale tak to není. Momentálně máme 145 styčných důstojníků, eh, časem se to číslo vyšplhá asi až na 180. A to je velmi efektivní nástroj, protože ono není e, mnoho budov v Evropě ani na světě, kde by tolik bezpečnostních složek sídlilo. Takže když například řešíme otázku přeshraničního sledování, tak e, doba na zpracování je nulová, pracovní jazyk je angličtina a já se mohu velmi snadno setkat s různými kolegy z různých zemí, zjistit, kdo co na co potřebuje a kdo má prostředky, aby takové sledování například mohlo probíhat. Europol tedy eh, zaujímá jaksi multiagenturní přístup k boji se zločinem. Máme zde eh, policii, celníky, eh, žandarmerii, pobřežní stráže, všelijaké imigrační důstojníky, bezpečnostní složky a celou řadu dalších agentur, které nám mohou pomoci bojovat se zločinem, na který se zaměřujeme. Samozřejmě u nás přísedí také všech 28 členských států a máme zde deset z třetích stran prostřednictvím styčných důstojníků, které jsou zde zastoupeny. Momentálně máme 12 operačních dohod s různými zeměmi a organizacemi, na základě kterých si s nimi eh, můžeme vyměňovat osobní údaje. A kromě toho máme ještě 20 strategických dohod se zeměmi a organizacemi, které nám umožňují eh, vyměňovat si různé trendy, eh, mody operandí a zkrátka neosobní údaje tohoto druhu. Můj tým, který se zaměřuje na otázku kouření, je propojen s eh, dalšími třemi týmy. Jsme v rámci hospodářsko-finanční skupiny. Eh, jinak eh, se pak ty další týmy zaměřují na podvody z DPH, na podvody s mm, porušováním autorských práv a pak se zaměřujeme také paděláním eura. Analytici pak pracují s daty a tato data se z naší oblasti, tady každých 8 hodin se srovnávají s údaji z jiných oblastí. Takže můj tým se zaměřuje na tabák a pak je 23 dalších týmů. A data která zkrátka Europol dnes eh, za nějakých 18 hodin zpracuje, se vždy srovnávají se vším ostatním, a čímž se stávají velice důležitým nástrojem, protože propojují lidi, čísla, auta, společnosti a všechno ostatní mezi různými oblastmi zločinu v různých zemích napříč všemi sektory. Podíváme-li se na nelegální obchod s tabákem, zde je několik čísel z Project Star eh, zprávy. Eh, proč se v tomto Europol angažuje? Protože zde máme ztrátu na příjmech EU, eh, e která se v roce 2012 odhadovala na nějakých 12,5 miliard euro. A znamená to tedy obrovské zisky těm pašerákům nebo těm nelegálním výrobcům cigaret. Jsou to eh, peníze, které my vnímáme jako katalyzátor pro další zločin, protože ty peníze se pak mohou přelít do jiné oblasti zločinu a v podstatě každý den zde vidíme napojení na drogy, zbraně, praní špinavých peněz a mm, související oblasti zločinu. Důvod, proč je tak důležité mít náležitou analýzu eh, zpravodajských informací, vidíme z UNODC, že pouze asi 2% všech 500 eh, milionů kontejnerů, které se za rok po světě pohybují, se kontrolují. Je potřeba, aby EU používala své zdroje inteligentně, nezdržovala eh, legální obchod, ale cílila skutečně pouze na zločince. Eh, teď k mému týmu. My se snažíme cílit na organizované skupiny, které mají na svědomí nelegální, eh, nelegální obchod s tabákem. Pakliže na ně budeme cílit úspěšně, snížíme riziko pro naši společnost. Snažíme se všechny tyto řetězce analyzovat co nejrychleji a dostat se od kurýrů k těm organizátorům, kteří na tomto eh, obrovsky vydělávají. Europol se také Eh, angažuje v, těm, v tom, čemu se říkáme eh, Europol Policy Cycle, což je takový multiplatformní přístup proti eh, hrozbám ze strany zločinu. Posledně se to zaměřovalo na kontejnery, teď se to zaměřuje na příjmy do státní pokladny. Zkrátka jde o veškeré úniky v oblasti DPH, Eh, máme do toho zahrnout i podvody v oblasti alkoholu a jiných souvisejících oblastech. Jedna z nejdůležitějších věcí, eh, která se podílí na boji se zločinem, je jaksi informačně založená policejní praxe. To znamená, vymáhání zákona, obchod, soukromý průmysl a tak dále. Zkrátka chceme, aby složky činné v trestním řízení měly lepší obrázek o situaci jako takové, čímž může pak lépe cílit své prostředky a právě na ty organizace, které znamenají největší hrozby pro naši společnost. Je potřeba hrozbu lépe analyzovat, začít o ní mluvit, financovat různé operační schůzky a e, provádět soustavnou analýzu. Skupina Focal Point Smoke eh, má zastoupení 26 členských států EU. Nejnovější přírůstek přímo před Vánocemi byla Belgie. Ale nejedná se samozřejmě pouze o problém EU. Máme zde šest přidružených zemí mimo EU. Spolupracujeme například také s organizacemi jako je Eurojust, kteří nám eh, poskytují spolupr- eh, poskytují informace o například přeshraničních právních otázkách. Eh, v nedávné době jsme pak také zaangažovali FDA ze Spojených států a zajímal se o spolupráci také OLAF. Rád bych zdůraznil čtyři oblasti eh, nelegálního obchodu s tabákem, kterými se zabýváme. Tradičně se jedná o padělky tedy něco, co vypadá jako značkový produkt tradičně ze zemí, jako je Čína, ale v poslední době také to, tyto padělky vznikají blíže EU, máme tím pádem kratší dodavatelské řetězce a policisté mají méně času na intervenci. Když e, k nám jede něco z Číny, máte tři týdny, abyste si e, ujasnili, co s ním bude, ale pokud e, nějaký kamion jenom přejede hranici do EU, už ty tři týdny vůbec nemáte. Teď levné bílé cigarety. Ty se zejména produkují na Blízkém východě a představují velký problém v současné době. Oni vypadají jako značky, značkové produkty, ale nejsou navrženy tak, aby někoho kopírovali, takže se tak vyhýbají jaksi porušování eh, obchodních značek. Ehm, nelegální eh, továrny jsou to v podstatě organizované skupiny, které zakládají vlastní továrny na cigarety i přímo v EU což je obrovský problém. E, za nějakých 600-700 tisíc si něco takového založí a první kamion už jim tu továrnu zaplatí. Je to velmi e, těžce střežené, v utajení a produkují se zde cigarety na objednávku. Samozřejmě, že je třeba vše převážet přes hranice a e, je třeba také dovážet jednotlivé ingredience k výrobě cigaret. Jeden z důvodů, proč možná dochází k poklesu těch e, konfiskací, e, je něco, na co nás upozornilo několik členských států. Jedná se o kontrolní systém kolem srážkových daní. Vy můžete do, zcela legálně dovážet cigarety a existují tady různé různé transitní režimy, ale pokud je potom vlastně nedopravíte do těch míst, která jsou deklarována původně, tak už se vlastně žádné clo neplatí. Pokud bych mohl, tak bych chtěl ještě upozornit eh, prostřednictvím jednoho příkladu eh, jak eh, to tedy Europol řeší. Jedná se o francouzský případ, je to tedy případ, který vlastně zahájil členský stát. My nemáme výkonné pravomoci jak Europol, nemůžeme zatýkat, ale pokud vás informuje, upozorní členský stát, tak je to jiná a v tomto případě jsme eh, spolupracovali těsně s Eurojustem. Šlo o převoz cigaret z Ukrajiny na, eh, do Francie, byla to jedno, eh, jedna konfiskace 7 milionů kusů a pak eh, vlastně eh, došlo k dalším dvěma transportům a do toho už jsme se zapojili my a snažili jsme se to sledovat, zjistit, jaké firmy jsou do toho zapojeny a také použít víc těch údajů, které francouzi shromažďovali v červnu 2011 s dalšími šesti členskými státy. Jsme vytvořili takovou doudenní akci, vytvořili jsme kontrolu kontrolní jednotku a mobilní kancelář. Ta mobilní kancelář to je v podstatě laptop, který můžete bezpečně a vzdáleně propojit s databází Europolu a z této koordinační jednotky eh, jsme vlastně měli nějakých 150 eh, lidí v terénu, kteří pak eh, dělali ty prohlídky, zatýkání a extradice a při prohlídkách jsme zjistili, zajistili celou řadu technických zařízení a také jsme mohli e, vlastně e, je e, zkoumat a jeden, ze způsob, jeden z úspěchů byl ten analytický podpůrný, ta analytická Eh, podpůrná aktivita a eh, francouzi eh, nakonec ty organizátory odsoudili na deset let, nějaké další spolupracovníky na sedm. Podle mě se jednalo o fantastický úspěch francouzské strany. Jsem rád, že jsme k tomu také mohli přispět. Byl to patrně docela velmi dobrý příklad, který skončil maximálním úspěchem a Eh, jsme rádi, že jsme se na tom podíleli. Takže to je případ eh, pomoci, kterou můžeme jako Europol eh, poskytnout. To znamená sledování hned z kraje, intervence, koordinace a pak, když jsou, když byli ti lidé zatčeni, tak si vymysleli příběh, že byli na dovolené v Dubaji s rodinou, ale my jsme pak poskytli vlastně analýzu E, fotografií a e, mohli jsme to rozporovat a ten dotyčný byl e, si konfrontován se svými fotografiemi v jednotlivých továrnách a nedokázal, nedokázal prostě obhájit tu, to své alibi u soudu. Takže Toto je poslední e, průsvitka, mobilní kancelář, v podstatě laptop a pak využíváme e, to, co nazýváme UFED, to znamená Universal Forensic Extraction Device. Získáváme e, údaje z mobilních telefonů, velice užitečné, když zatknete řidiče kamionu, který má pašované cigarety ve voze a můžeme tím pádem podpořit ty vyšetřování pozorovatele a můžeme jim prostřednictvím těchto takto získaných údajů eh, je nasměrovat eh, do oblastí, které by jinak zůstaly mimo jejich zájem. Samozřejmě informace musíme získávat z různých zdrojů. Máme eh, také takový projekt pro otevřený projekt pro získávání informací. Jsou to třeba z údaje z databází ohledně zajišťování cigaret, které jsme neprovedli my, ale jiné entity a Eh, my eh, tímto způsobem můžeme disponovat mnohem větším objemem údajů, samozřejmě s orgány eh, prosazujícími právo a snažíme se získat tedy maximální obrázek o těchto jednotlivých složkách. Jak už jsem řekl, snažíme se cílit na ty síly organizovaného zločinu, které stojí zatím. Pokud můžeme také podpořit finanční investigace paralelně, tak máme větší šanci, protože ti lidé dělají vše pro zisk a jedině pro zisk. Máme takovou síť finančních eh, investigativců a eh, prokurátorů a to je vlastně také eh, naše velká síla v Europolu. Takže závěrem bych chtěl říct, že doufám, že jsem vám trochu objasnil roli Europolu, vitální úlohu, kterou má analýza investigativní šetření. Byli bychom rádi, kdybyste nás navštívili, členové výboru, eh, abychom vám v Europolu mohli říct, jak věci provádíme, abyste si udělali úplnější obrázek a myslím si, že iniciativy jako APIF jsou velmi vítané, protože eh, prostě harmonizování sankcí e, a působit odstrašujícím způsobem na ty síly, e, které jsou aktivní v pašování a v padělání výrobků, e, jsou všechny užitečné a my toto vnímáme jako velmi pozitivní krok. Děkuji za pozornost a pokusím se zodpovědět vaše dotazy, budete-li je mít. Děkuji, pane kolego, za velmi zajímavou zprávu a teď zahajuji diskuzi. Parte, chcete začít? Ano, eh, děkuji. Eh, eh, děkuji vám za vaše příspěvky, které byly velmi hm, jasné, karteziánsky uspořádané. Jste hovořil o nelegálním obchodu s tabákem a schrnul jste čtyři body. Hm, padělané cigarety, hm, snadné prostředky eh, eh, ty eh, tabákové firmy, které uvádějí na trh tady cigaret víc, než by měly. A potom jste hovořil o kontrolním systému pro výběr spotřební daně a tam jste říkal, že je důvod pro snížený počet zabavených cigaret. A mohl byste k tomuto říci stručně něco víc? Protože ono to souvisí samozřejmě s legislativou. A to by mohlo být eh, zajímavé i eh, v nadcházejícím legislativním obdobím, eh, že bychom požádali Evropskou komisi novou, aby se tomu více věnovala. Děkuji. Teď Ingeborg Gressle. Já mám dvě otázky. Za prvé, jak vypadá spolupráce s Olafem, o které jste hovořil přesně? Vy jste eh, říkal, že se zatím nepromítla do žádné dohody. My jsme se dovodli, eh, že eh, je tady dohoda před podpisem, takže to bychom se chtěli dovědět. A jak vnímáte kompetence OLAFu? OLAF byl silně restrukturalizován a ne, co vždycky bylo dobré, bylo zachováno. Viděli jsme tam oslabení cigaretového oddělení. Děkuji. Jak to vidíte? Děkuji a Sernsen Gore. Děkuji. Já bych chtěl eh, navázat na svou předchozí otázku. Máte nějakou představu o eh, různých kontrolách v různých členských státech? Eh, mají tam ty rozdíly nějaký vliv na legální výrobce tabáku? umožňuje úroveň kontrol eh, únik do toho legálního systému. Spousta eh, tabakových továren eh, s efektivním, tedy zemích s efektivním kontrolním systémem byla uzavřena a posunula se do zemí s méně efektivním kontrolním systémem. Proto se chci zeptat, máte nějaké příklady? Nebo je tohle jenom mm, nepředpojatý názor? Děkuji vám. Tak tohle by eh, velice intenzivní otázky, pane eh, Hugh, máte slovo. Tak eh, k té první otázce, která se týkala k tomu systému pohybu pro monitorování spotřební daně tak tady je určitý moment, kdy eh, se na to orgány mohou eh, sledovat. Není to přesný systém dosledovanotelnosti. My vidíme, kdy se to tam zapíše. Když já dovážím, tak já eh, zapíšu, že, ty, že to zboží přijelo ke mně do skladu a že odjíždí někam. A pokud jsem organizovaná skupina, tak mohu říct, že přijelo zboží a ono nepřijelo. Potom se neodvede ten, to clo. Čili eh, my jsme měli některé eh, příklady, eh, kdy se udělalo takovéhle falešné centrum a do logistického řetězce, tedy oni, a na, na, te, na tenhle moment by bychom se měli zaměřit. Ten systém se spravuje různě v různých členských státech, takže jsou tady záruky pro zboží podlehající spotřební dani, hm, které se liší a to eh, působí problémy tedy s eh, vymáháním předpisů. Pokud je o OLAF, tak není eh, třeba, abychom měli nějakou dohodu o spolupráci. Už je tady rozhodnutí Evropské rady, podle kterého můžeme plnoprávně spolupracovat. To rozhodnutí, které bylo přijato, bylo o, v rámci projektu MPEG. Olaf eh, tam byl přizván jako klíčový partner eh, do eh, toho procesu o, ohledně podvodu se spotřební daní. Máme tam jednání, kde Olaf souhlasil, že tedy bude spolupracovat s tou konkrétní pracovní skupinou. Dostal studii proveditelnosti 20. prosince. Olaf ji vyplní, specifikuje, co by chtěl přispět do této pracovní skupiny, jak vnímá ten problém a jaké zdroje na to nasadí. Tento, toto studie půjde potom do členských států té skupině, aby hlasovali a jakmile ten proces bude dokončen, tak tady bude formální asociace OLAFu a té pracovní skupiny SMOKE. Eh, která nám umožní eh, výměnu informací a osobních údajů a eh, mnohem užší spolupráci. Pokud jde o tým zájemné pomoci OLAFu, tak ty, ty, tyhle týmy vlastně spolupracují na společných celních akcích, máme mobilní kancelář a snažíme se pomáhat na místě, což je obecně nějaká operační kontrolní jednotka, kterou uspořádá OLAF a týká se toho specifických komodit, tabáku, zboží podlehajícího právu duševním vlastnictvím a tak dále. Takže ono mm, záleží na dané jednoce, se, kterými, se kterou spolupracujeme. Liší se to a obtížně se říká, že by tady bylo jedno eh, pravidlo pro eh, vztah mezi OLAFem a Europolem. Nicméně pokračujeme a eh, zatím ta práce je velice pomala. A myslím si, že jediní lidé, kteří z toho nemají prospěch, jsou právě členové EU a zisk z toho mají organizovaní zločinci kteří eh, vydělávají na tom, že my máme bariéry eh, ve sdílení informací a ve spolupráci. Potom eh, tady byla ta konečná otázka a ke konkrétnímu případu o továren. Já předpokládám, že se ptáte na legální továrny. Ne, my se, nebo já nemám žádné statistiky nebo případ ohledně toho, že by legální továrny změnily jurisdikci. Naším cílem je zaměřit se mm, na vytváření nelegálních továren, ale vy jste se ptal pravděpodobně na nelegální, na legální továrny, tak doufám, že tím jsem vám odpověděl. Máte-li nějaké další dotazy, tak vám se samozřejmě rád já eh, samozřejmě rád odpovím. Děkuji, Říkám, vám předsedem. Já bych se vás také zeptal na jednu věc. Eh, ve formální debatě na našem výboru, nevím kdo, vyjádřil ehm, podezření eh, ohledně výměn informací mezi Olafem a Europolem. A, ehm, na druhou stranu ehm, s tabákovým průmyslem, že by to mohlo být eh, kontraproduktivní, protože by mohlo dojít ke eh, šíření informací, které nemají. Máte nějak nějaký náznak, že takovéhle podezření by mohlo se opírat o nějaký věcný základ? Myslíte informace eh, od eh, tabákových výrobců Olafu, nebo? Ne, říká pan předseda. Ne, pokud si eh, vzpomínám, dochází k setkání mezi zástupci orgánů činných trestním řízení na kterých se eh, účastní i zástupci tabákového odvětví. A tam se probíhá společná strategie eh, s boje s eh, nelegálním obchodem. Nemáte nějaké náznaky, že z těchto jednání by, mohla vyplý, by mohly vypadat závěry, které by mohly donutit, tedy, tedy by mohly unikat informace? protože možná tady, jak jsme slyšeli profesoru Gilmorovou, tak eh, tabákoví výrobci eh, jsou možná zapojeni do toho nelegálního eh, obchodu. Já nevím, jestli to může být pravda nebo ne, ale každopádně, co si odnášejí zástupci průmyslu z těchto jednání? My pravidelně se setkáme s výrobci tabáku a oni jsou zváni na zasedání. Máme otevřené a uzavřené zasedání. Já si myslím, že hm, Oni eh, znají to velice dobře, znají ty cesty dovnitř a ven. A mým eh, cílem jako vyšetřovatele je eh, vzít jakékoliv informace si z tohoto a ověřit je proti jakýmkoliv, s jakýmikoliv zdroji. Ale to dělají jakékoliv jiné orgány. Oni jsou velmi důležitým zdrojem informací a myslím si, a já si myslím, že bych asi nepsal tak dobré zprávy, kdybych eh, neměl některé jejich informace. Takže myslím si, že je to důležitý aspekt toho, co děláme. A kdybych to ignoroval, hm, tak eh, bych nepsal ty nejlepší zprávy, které mohu. Ještě se hlásí Ingeborg Gressle. Eh, hm, co jsou to za data? Jaká data dostáváte? data, která si, si můžete eh, sami eh, vyžádat eh, od těch tabákových výrobců, nebo je prostě jenom dostanete a na jakém právním základě je dostáváte od výrobců tabáku? Ještě někdo se hlásí? Není tomu tak? Kolega Florence? Ještě nějakou otázku? Ne. Tak pane Piu. Možná byste mohli zareagovat na to, co říká paní Gressle. No, e- e- Europol nemá žádný, eh, žádné právní eh, ujednání s výrobci eh, tabáku. Pravidelně se setkáme, probíráme témata, která nás zajímají, získáme tedy podkladové informace. Oni mají informace od poskytovatelů služeb, které mohou být užitečné pokud informace předávají výrobci tabáku, tak my požádáme členské státy, aby eh, eh, je tedy předali nám jako svůj příspěvek a snažíme se ověřit ty informace, které dostáváme. Samozřejmě můžeme eh, poskytovat jenom omezenou zpětnou vazbu, pokud vůbec nějakou, takže výrobci tabáku samozřejmě chápou, že řada našich případů je důvěrná takže obecně eh, se jedná o jednosměrný tok informací, které přicházejí do Europolu. Ale eh, ten nejlepší spravodajský eh, přehled umožňuje tedy orgánům směrovat zdroje tím nejlepším způsobem. Pokud máme tady informace o tocích a informace, které teď nemáme, jako SIGINFO, což je databáze eh, což je nástroj, který zpravuje OLAF eh, o eh, případech, které my nevidíme, které nejsou předány Europolu, tak to by nám třeba dávalo daleko lepší obraz o situaci. A podívejte se, členské státy něco zabaví, napsali to do SIGINFO, což je databáze OLAFu, a my o tom chceme podrobnosti. Protože potom, když se budeme dívat na značky vozidla a národnosti, proč se eh, objevují v určitých bodech, eh, tak můžeme zjišťovat, zjišťovat, proč se eh, některé značky objevují v některé oblasti. To je velice důležitá součást té, té spravodajské skládanky, kterou potřebujeme skládat, abychom mohli odvést svoji práci. Ještě jedna otázka, paní Gresle. Já si myslím, že fascinující že jsme ještě přesně eh, nezjistili, kdo je součást problému a kdo je součást řešení. Paní eh, Gilmore eh, říká, že 25% těch pašovaných cigaret opravdu pochází od výrobců cigaret. Můžete potvrdit toto číslo od paní Gilmore, že 25% pašovaných cigaret je od těch samotných výrobců? Čili bude se s tím bude muset něco udělat, když eh, se má potom jako hodně spolupracovat na tom tématu. Ještě někdo? Paní Kardenbach? Tak to pozbíráme. Možná eh, v návaznosti mírně na paní Gresle. Pokud tedy 25% eh, pašovaných, pašovaného zboží jde od přímo výrobců, pak odkud jde těch dalších 75%, jak to je například s dodávkami surového tabáku. Sledujete také tady ty dodavalské řetězce, jsou i zde nějaké nelegální proudy, máte k tomu nějaká čísla nebo poznatky a za další, můžete nám prosím potvrdit toto, ono se neustále tvrdí, že eh, se produkuje stále více papírků, tedy těmi, těmi velkými společnostmi, ač je to daleko víc, než kolik se pak oficiálně spotřebuje. Takže, takže tento cigaretový papír tím pádem je na trhu dostupný, může tedy přistýpat, přispívat k nelegální produkci nebo k nějakým takovýmto podvodům? Ano, prosím, eh, přihlásil se ještě zástupce GTI. Prosím. Eh, pardon, od Imperial, omlouvá se pan předseda. Eh, eh, ještě jednou Adrian Welsh, Chief Compliance Officer Imperial Tobacco. Jenom z perspektivy mé společnosti bych rád řekl, my se vnímáme jako součást řešení, nikoli jako součást problému. Uváděl jsem vám příklad eh, toho, co děláme, abychom eh, řešili problémy konkrétní značky, která se produkuje na Ukrajině. A rád bych také řekl, že spolupracujeme velkou měrou s různými složkami činnými v trestním řízení v EU, ať už je to OLAF nebo na úrovni členských států. A pokud mi dovolíte, rád bych řekl, eh, že příklad toho je například jedna operace v různých částech světa, odkud pochází nelegální produkty. Takže například eh, spolupracovali jsme s Olafem a belgickými celníky na eh, jedné z největších zádržek eh, čínských padělaných cigaret, ke které došlo vůbec kdy v EU. Přičemž ty informace pocházely z našeho programu China Port Watch. Byly to podezřelé kontejnery, které pocházely z Číny. Eh, jeden z těch kontejnerů mířil do Bruk. Eh, informace jsme předali Olafu v roce 2011. Olaf pak spolupracoval s belgickými celníky, které, kteří pak identifikovali další dva kontejnery na stejném plavidle. Eh, já tady prosím nejsem odborník na eh, trestní řízení, ale pokud vím, tak to vyšetřování pak skončilo několika eh, zadrženými osobami a 160 miliony zadrženými cigaretami a několika kontejnery nelegálních pašovaných parfémů několik, vo, několik vozidel bylo zadrženo a obrovské množství peněz. A to je podle mě velmi dobrý příklad, konkrétní příklad spolupráce složek činných trestních řízení, trestním řízení. Ono se o tabákovém průmyslu hodně mluví jaksi negativně, ale je mnoho legitimních a dobrých tabákových společností, které se angažují v celém tom Um, proti nelegálním, proti padělaném sektoru a právě proto říkám, že se vnímáme a rádi bychom, aby i vy jste nás vnímali jako součást řešení, ne součást problému. Eh, děkuji, kolega Florence. Děkuji. Eh, já jsem měl to potěšení být stínový zpravodaj mé frakce k této směrnici. A Eh, jsem skutečně rád, že si myslíte, že eh, vy konkrétně jste součást řešení a ne problému. Eh, to je hrozně hezké prohlášení, ale mně se upřímně zdá, že i na tom problému je tabákový průmysl nejmenším vysoce zaangažován a tím pádem nemají mou důvěru. Já sleduji eh, tady tento, eh, tady tento segment už víc než 20 let a nikdy mi eh, nebylo tak podkuřováno jako v dnešní době. Mohu jenom dát snad dobrou radu složkám činným v trestním řízení. Je potřeba, abyste skutečně měli oči otevřené. Eh, například v Itálii se teď děje to, že, byly zadržen, že bylo zadrženo sedm, ehm, společno, eh, sedm šéfů společností pro zpracování odpadu a něco podobného by bylo potřeba, protože to je příběh, který jde napříč celou Itálii, něco podobného by bylo potřeba i v případě tabáku. Upřímně řečeno, ehm, například co se týče té dohledatelnosti, té zpětné dohledatelnosti, dostávám i já odporu, navzájem si odporující sdělení od německých celníků. Takže nevím, eh, do jaké míry eh, oni chtějí spolupracovat nebo do jaké míry jsou ochromováni kontrastní legislativou. Eh, můžete mi k tomu něco říct, pane Pio, prosím? Děkuji, další žádosti nemáme, takže máte slovo, pane Pio. Děkuji. Myslím si, že ta první otázka se e, týkala verifikace toho, zdali se jedná o skutečný produkt. No, my e, zrovna teda nezbíráme nějaké e, údaje o organizovaných skupinách do nějaké podrobné míry, takže já skutečně bohužel tady nemohu říct až tolik víc. My prostě eh, bereme statistiky, které eh, jsou nám poskytovány například z projektu STAR a tak dále eh, i když prostě s těmi údaji nesouhlasíte, no tak tady vlastně není žádná alternativa. Druhá otázka se týkala dvojího užití tabákových výrobků. Pokud eh, chcete postavit nějakou eh, továrnu na nelegální eh, padělané zboží, tak samozřejmě musíte třeba s let, které ingredienty dovážet, něco je regulováno, něco ne. A tady už se jedná o mnohem obtížnější práci pro orgány prosazující právo. Pokud se díváme na cigarety, tak se dost říká, že z eh, ty jednotlivé fáze operace dost eh, těžko eh, kontrolují, konkrétně i ten, ty balen, ty, ten, jak... area looking at individual components, trying to track them where they go. Eh, zvlášť některé typy cigaret a jejich výroba. Eh, řada eh, těch ingrediencí se dá vlastně detekovat až k dalším uživatelům. A pak, pokud mohu ještě říct pár slov ke spolupráci s německými celními orgány, tak jak byla otázka, jestli jsem ji dobře pochopil, tak No, takže e, takto. Při zpracování této zprávy jsem od německých celníků slyšel, že zkrátka to, jak to formuluje komise, není přijatelné že e, nebude zkrátka možné toto zpracovávat. E, například je to jako v případě zbraní, které podlehají jedinému úřadu a ne všem ostatním úřadům. Ale chci, chci se vás zkrátka zeptat na spolupráci, jak vnímáte spolupráci s německými celními úřady? Um. Máme e, styčného důstojníka německé celní, německých celních orgánů v Europolu a e, s některými regiony ta spolupráce funguje lépe než s jinými. Zdá se, že tady není nějaký jednotný přístup, ale opravdu je to tak, že s některými se nám spolupracuje lépe a s jinými trochu e, jinak. E, řekl bych to asi takhle. Je tady prostor pro zlepšení situace. Jeden z problémů je, že tady je celá řada kanálů, a e, řada, řada instancí a poté, co jsou nové vytvořeny, tak nějak mezi sebou neúplně dobře komunikují. A také hodně závisí na tom, e, s kým jste třeba jednali v minulosti a tak dále. Takže e, dejme tomu, řeknu, stát A, tam mi to s celníky, ta spolupráce funguje velmi dobře, ale zase s policejními složkami ne. Je to prostě různorodé. Do, spolupracují Financujeme to, ano, máme některé dobré příklady, ale určitě bych eh, byl rád, kdyby jich bylo více, a to nejenom z Německa, ale i z dalších eh, států, ze všech států. A tady doufáme, že Europol může eh, i trochu na pomoci. Jde o to podporovat vyšetřování v členských zemích. Poté, co nás členský stát zahrne do toho procesu, tak my to tam jako nepřevezmeme ty otěže, ale jsme účastní a můžeme v řadě ohledů na pomoci. A pak bych ještě chtěl vyjasnit další věc, to se týkalo toho memoranda of understanding s tabákovými výrobci. Europol má asi čtyři nebo pět takovýchto dokumentů e, a myslíme si, že to e, dost E, vlastně umožňuje naší, naší nezávislost, nemáme žádné finanční vazby, můžeme postupovat e, profesionálně a, e, jak jsem řekl, velice to pomáhá udržet si naší nestranost. Děkuji. Dobrá. Velice vám děkuji, pane Hugh, za to, že jste i na naše otázky odpověděl a musím říct, že dodržujeme téměř dokonale časový harmonogram. Můžeme přejít ke čtvrtému řečníku, kterým je Lešek Bartolomějčik z Varšavy. Eh, jedná se o nezákonný obchod s tabákovými výrobky na východní hranici Evropské unie. Vítejte na tomto semináři. Eh, Dokončili se i ty technické detaily pro tuto prezentaci a mohu vám předat slovo. Pane předsedající, šanovní pánstvo, děkuji. Pane předsedo, eh, dámy a pánové, děkuji eh, za pozvání a možnost eh, říct něco na tak prestižním setkání. Já se budu zabývat eh, pokoutním obchodem s tabákem na východních hranicích. Eh, Pracovali jsme na tom eh, společně s profesorem Čižovičem na té prezentaci a zaměřím se na dva aspekty. Za prvé popíšu, co se děje nového na východní hranici Evropské unie a za druhé bych vás chtěl upozornit na stávající prostředky a způsoby války s nelegálním obchodem. Pokud jde o východní hranici, tak jak jistě víte, jedná se o nejdelší pozemní hranici Evropské unie. a nejvíce vystaveným, vystavenou zemí, pokud jde o nelegální obchod po východní straně unijních hranic, vzhledem ke své poloze, je Polsko. Je to nejkračší e, cesta pro e, pašování e, a další nelegální obchod e, z východu na západ a největší pašování právě probíhá touto cestou. Všechny země na východní hranici mají dvě e, role. Za prvé jsou cílem nelegálního obchodu a jsou také e, vzhledem ke své pozici transitními zeměmi. Dobré je, že v Polsku se v posledních letech opravdu eh, účinně podařilo eh, bojovat s eh, jevy nelegálního obchodu, zejména pokud jde o cigarety. Polsko vede, pokud jde o odhalování, pašování a nelegální obchod v celé Evropské unii. Pokud je po vaše otázky, o kterých jste tady hovořili, a sice o tedy cíle a cesty, Eh, cigaret, které se objevují v Polsku, tak eh, samozřejmě eh, dominující zemí je dlouhodobě Bělorusko. Před několika lety bylo hlavní zemí Ukrajina a Kaliningradská oblast, ale teď dominuje Bělorusko. To, co se pozoruje jinde v Evropské unii, a sice pašování z Číny a z Arabských Emirátů, je marginálním jevem v zemích na východě Evropy, byť rostoucím. Dávám příklad eh, eh, z Polska. 60% nelegálních cigaret eh, odhalených v Polsku pochází z Běloruska. Kromě tomu v poslední době eh, díky úspěchům v ochraně hranic se ukazuje, že pašeráci eh, používají nové eh, kanály z východu a sice přes Rakousko a přes jiho, jižní, země Jižní Evropy a, a mm, takové cigarety se tedy dostávají do Polska tež. A, sledujeme potom zajímavé e, fenomény, pokud jde o nelegální obchod. Za prvé, jak jsem e, říkal, je tady e, díky snahám a úspěchům služeb, zejména celních a dalších, úspěch, tedy podobě eh, snížení eh, objemu nelegálního obchodu s eh, cigaretami. Na to byl kladen důraz po vstupu deseti zemí, včetně Polska a do Unie v roce 2004, ale organizátoři legálního obchodu hned nalezli ekvivalentní způsob, jak Eh, vyrovnat ztráty utrpěné vzhledem k eh, zmenšení nelegálního obchodu eh, s cigaretami. A tímto je od roku 2009 zejména obchod s surovým sušeným tabákem, sušenými tabákovými listy, který vzhledem k nařízení od roku 2008 mm, byl nekontrolovaný. Prakticky masově to, co eh, jsme eh, získali s likvidováním nelegálního obchodu eh, s cigaretami, jsme ztratili vzhledem k obchodu s sušeným tabákem. Stejný trend se týká též cest a způsobů dopravy. Pokud se služním celním orgánům podařilo Eh, díky eh, peníz, penězům z Unie a použi- nasazením skenerů zlikvidovat prakticky pašování v eh, kolejovou dopravou, tak mafie a nelegální organizace hned nalezly nový kanál, kterými jsou poštovní zásilky. A ukazuje se, že víceméně eh, došlo k eh, rovno, vyrovnání ztrát. A tyto dva eh, příklady ukazují, že boj s nelegálním obchodem si vyžadují celostní přístup. Nemůžete stavět jenom na jednoho koně, nebo sázet jenom na jednoho koně, ale musíte bálet, válčit všemi směry a ve všech oblastech. Potom to bude účinné, ten boj. Stejně tak tady není jenom pašování, ale eh, ten legální obchod probíhá i uvnitř eh, země. Eh, tady máme zadržené zásilky přes 500 tisíc cigaret a vidíme, že to se neobjevuje jenom na východě, ale v celé zemi. A to znamená, že tohle je jev, který si vyžaduje válku nejenom na hranici, ale i uvnitř Evropské unie. Na podporu toho, o čem už jsme dříve hovořili, a sice změna taktiky, je tady ten šestý trend, a sice Eh, pašeráci a organizátoři nelegálního obchodu, aby minimalizovali své ztráty, tak přijeli zásadu, přijeli zásadu že udělají eh, více eh, zásilek z menších zásilek. A jaké to má dopady? Všechny agentury, které bojují, hlásí od určité úrovně nelegální obchod. Takže hm, Tady se najednou začne obchodovat menšími zásilkami a ty se nedostávají do statistik, ne, nehlásí se jako problém v rámci také té dohody s tabákovým průmyslem. Pokud je o efekt eh, toho nelegálního eh, obchodu, ve východní Evropě, tak e, samozřejmě jsou to rozpočtové ztráty. Polsko je ohraduje na e, zhruba 3,5 e, miliardy zlotých, což je víceméně tisíc kamionů o tisíci kamionům cigaret, nějakých 8 miliardů za rok, miliard za rok. Ale pod, samozřejmě jsou tady velké náklady také na léčení lidí a na životní úroveň a jejich zajištění. A potom jsou tady eh, další věci. Nelegální obchod ničí legální konkurenci. Legální eh, producenti musí si konkurovat nejen navzájem, ale i těm, kteří eh, vyrábějí nebo pašují levnější cigarety. A ta konkurence vzhledem k daním na cigarety se těžko vydrží a mm, obchody z nelegálního obchodu jsou reinvestovány. To znamená, také podporují jiné typy nelegální činnosti. Na podporu toho, co říkala N, bych ukázal příklady. Ten horní graf ukazuje výsledky eh, zprávy STAR pro Polsko v posledních letech. A Polská celní služba eh, neuznává tyto výsledky, pokud je o objem nelegálního obchodu. Myslí si, že jsou výrazně menší za leta 2011 a 2012. Hlavně proto, že tyto výsledky eh, obsahují zejména eh, tedy také eh, eh, legální přeshraniční obchod. A v souvislosti s tím, podle názoru naší služby, jsou ty výsledky jiné. Tady dole se ukazuje, že ten nelegální obchod, kromě toho, že je tady spousta drobných bodů, bazarů u samotné hranice, ale například velké nelegální výrobny cigaret jsou například uprostřed země. Na to je třeba upozornit že když bojujeme s obchodem, tak se nesmíme soustředit na jeden, na jeden fenomén, ale na všechny možné. Potom eh, jsou tady eh, tedy eh, způsoby války s nelegálním obchodem. Dva nejpodstatnější dokumenty mezinárodní, už jeden byl podepsán, je to protokol o odstranění tedy z o nelegálního obchodu s podepsaný a potom je tady druhý dokument se Světovou zdravotnickou organizací a potom jste tady již zmiňovali eh, směrnici o tabáku, které, ta, která také obsahuje určité elementy války s nelegálním obchodem. Společné prvky těch dvou dokumentů jsou eh, systémy track and trace, o kterých eh, vám ještě něco za chvíli řeknu. Jak už jsem říkal, nejdůležitější nejenom vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, ale také Ehm, podle generálního tajemníka eh, Světové organizace celní. Nejdůležitějším eh, eh, instrumentem ve válce s obchodem, tedy s, v boji s pašeráctvím, je tento protokol o nelegálním obchodu. Eh, je tam eh, několik eh, podstatných bodů, ale hlavně v osmém článku se stanovuje, že má vzniknout světový systém monitorování a sledování tabákových výrobků. Ten systém má podpořit bezpečnou identifikaci a označování veškerých tabákových výrobků pocházejících ze zemí, které k ní přistoupí k tomu protokolu. Samozřejmě ty výrobky mají být označované, i když jsou na import, na export, i e, lokálně produkované výrobky, což je velice podstatné, protože tuto chvíli máme, protože zatím se označují běžně výrobky jenom na e, prodaný trh. A tady e, podstatným, podstatnou součástí tohoto protokolu je rozdělení kompetencí mezi kontrolovaný a kontrolující orgán a veřejným způsobem eh, protokol stanoví, že nic eh, s, eh, spojeného s monitorováním a sledováním nebude, nebo pátráním nebude moci být děláno tabákovým průmyslem. Komise už to podepsala a mm, bude to muset ratifikovat ještě 40 zemí tedy a potom vejde v platnost. Potom jsme tady jednali o tabákové směrnici. Tento dokument obsahuje protokol, o boji s nelegálním eh, obchodem Světové organizace zdraví a eh, také zakládá eh, konstrukci pro budování tedy toho systému sledování. Ve verzi, kterou parlament schválil v září, je stanoveno, že výrobky tabákové budou tedy bezpečným způsobem označované a bude třeba tedy odpovědně sbírat informace a bude třeba dělit ehm, povinnosti mezi ehm, eh, kontrolovaným a kontrolujícím. Eh, v té verzi, eh, které bylo, která byla schválena parlamentem jako mandát do dalších vyjednávání, byly ještě další věci, další pojistky, které zvyšovaly možnost zajistit ten dodavatelský řetězec a spotřební zboží, než to, co je zapsané v protokolu FTCC ale během vyjednávání, eh, které nastoupilo v posledních třech měsících, několik eh, prvků bylo odstraněno. A dva jsou eh, z mého pohledu, dvěma se obtížně rozumí z mého pohledu, protože to jsou další díry, které dozajistá organizátoři nelegálního obchodu využijí k tomu, aby z té směrnice udělali eh, méně efektivní nástroj. Eh, opět hlavní eh, role v sledování a šetření má být v rukou tabákového průmyslu. To si myslím, že je v jasném rozporu s protokolem. TCT, kterou, který Unie podepsala o několik let, dní později. A sice ty identifikátory na eh, balíčcích mají být bezpečné. To je jako kdybyste eh, začali eh, tisknout bankovky s jednotným identifikátorem, například 50 euro, ale tiskli byste je na tiskárně. A asi takové bankovky byste prostě eh, ne, eh, nechtěli, že by nebyly vůbec zabezpečené. Takže eh, tohle tam bylo škrtnuto. A teď bych vám chtěl ukázat, jaké jsou teď nejlepší postupy a požadavky, které se týkají takového efektivního systému. Takový systém vznikl, aby, aby byl účinný, musí spojovat dvě věci. Za prvé musí identifikovat bezpečně každý výrobek. Musíme poznat, Mm, ten eh, výrobek, kdo ho vyrobil, eh, pro, eh, kdy a proč. Musí to být jako ID, který, které je přilepené na dokument a nemožné ho odstranit. Víme, že to je ten dokument a nikdo ho nemůže změnit. Musí tady být spolupráce všech subjektů, které se účastní do dodavatelského řetězec a všech tento řetězec kontrolující a musí to být jasně eh, stanoveno, jak jsou rozdělené kompetence mezi těmi státními orgány kontrolujícími a eh, kontrolované, kontrolovanými subjekty. Všechny ty eh, produkty musí být kontrolované od momentu, kde vzniknou. Pokud eh, je začneme eh, označovat později, je tady další díra, která bude způsobovat, že ty produkty eh, zmizí a proniknou do nelegálního dodavatelského řetězce. Musíme kontrolovat celý řetězec distribuce. Od výrobce až do posledního subjektu, který to kontroluje. Další prvky vám ještě ukážu za chvíli. Všechny ty prvky, které se, o kterých jsem hovořil, by se měly stát součástí efektivního systému monitorování a pátrání. Za prvé, bezpečné označování produktu. Bezpečné označování produktu eh, musí mít dvě vlastnosti. Stejně jako na bankovkách, pasech a dalších dokumentech, kterým věříme, je třeba eh, spojovat viditelné a neviditelné označení takovým způsobem, aby to viditelné a neviditelné označení aby to viditelné označení umožňovalo Eh, spotřebitelům i distributorům eh, rozeznat eh, bezproblémově autentičnost produktu a to neviditelné označení, aby sloužilo kontrolním orgánům, celníkům i hm, komukoliv jinému ke kontrole celého dodavatelského řetězce. Další poměrně podstatnou věcí bude to, eh, že bude třeba eh, začít kontrolu a označování těch eh, výrobků ne v nějakém skladu, ale na výrobní lince, protože tam ten výrobek vznikne a tam je třeba na něj přilepit identifikátor, který později umožní vypátrat a sledovat tohleto všechno během dodavatelského, tedy posunu dodavatelským řetězcem. Samozřejmě eh, bezpečnost produktu eh, musíme doprovázet bezpečnostní informací. Čili eh, ten produkt musí být vždycky doprovázen informacemi, kdo ho vyrobil, kam je určen. Všechno to musí dostat odpovědné orgány, nejčastěji ministerstvo financí, které odpovídá za výrobu spotřebního zboží. Další věcí, která je vhodná, je, že ty, aby ty kódy, které se používají k označování, se používaly i na, produkt, na výrobní lince. Protože pokud eh, eh, někdo sfalšuje eh, ty kolky, tak se bude muset, tak se bude muset poznat, že nejsou autentické. Protože autentický ten výrobek je teprve po přilepení toho znaku na výrobek. obecně znaky nepotvrzují autentičnost produktu, protože je možné odlepit, dají se používat dokonce několikrát. Tak to je v tuto chvíli. Eh, tedy potom eh, jednotlivé exempláře, balíčky cigaret, aby bylo možné kontrolovat eh, v, celé, v celém dodavatelském řetězci, by je možné tedy agregovat a označovat i kartony i nějaká další eh, eh, skupinová balení. To je velice důležité k tomu, co potřebují celníci a eh, kontrolní služby, které doposud mohou zkontrolovat 2% kontejnerů, protože kdyby chtěli, tak neotevřou každý balíček. Nemají k tomu sil. Pokud budeme takhle používat agregaci důvěryhodným a bezpečným způsobem, protože jinak to nemá smysl, můžeme při skenování těch kódů a potvrzování eh, identifikace, těch identifikačních kódů na paletě nebo dalším eh, hromadném balení ověřit, jestli to, co je uvnitř, eh, je v souladu s deklarací. Další věc je tady CMCS. V normální verzi CMCS je systém eh, kontroly eh, deklarace. Dovozce deklaruje, že eh, dováží zboží, ale nemá potvrzení, jestli to zboží bylo fyzicky zasláno nebo ne. Čili tak to chodí, jak říkal kolega z Europolu. Tady, tady dochází k těm karuselovým daňovým podvodům. Pokud se tohleto spojí se systémem track and trace, tak se bude moci eh, potvrdit eh, fyzický, fyzická doprava eh, zboží. A budeme vidět, že tady neproběhla jenom deklarace faktura, že došlo k přesunu zboží, tedy faktury, ale i k přesunu zboží. To je výhoda systému monitorování, která je viditelná. Potom je tady další věc a sice systém kontroly. Ten systém bude tak dobrý, jak ty nástroje, které dáme kontrolnímu systému do rukou aby mohli kontrolovat nezávisle v každém místě, eh, v každou dobu, nezávisle na eh, producentech a distributorech a eh, všech různých organizátorech nelegálního a legálního obchodu. Takhle by to mělo být uděláno tak, aby se automaticky tady rozpoznávala autentičnost produktu. A my nevíme, jestli ty balíčky tady jsou autentické nebo ne. Ty jsou a, tak, a kdybych eh, každý ten balíček měl eh, takovéto eh, zařízení, tak ho můžeme potvrdit, potvrdit jeho autentičnost. A když ten balíček bude na nepatřičném místě, tak můžeme říct výrobci, podívejte se, není pravda, že ty mm, balíčky jsou sledované, tohle je důkaz. A když naskenujeme ten kód, tak budeme mít všechny informace. Máme problémy s produkty, eh, které se vyrábí ilegálně, ale nacházejí se tam, kde to není třeba, kde, kde mají být. A mm, že nebyly zaplaceny příslušné daně. Když budeme mít informace, že výrobec, výrobek byl na kyperský trh a najde se na nějakém jiném trhu takovýhle kontejner, tak to bude signál, že něco je špatně. Samozřejmě, všechny ty systémy Track and Trace mají eh, celou řadu dalších eh, jiných výhodných stránek. Pomáhají především eh, ve dvou očividných věcech. Za prvé, když se takovýhle systém instaluje už na výrobní lince, tak se pokryje celá produkce. Není možnost nedeklarovat produkce nebo není možné deklarovat produkci do jiné daňové, zejména nižší kategorie. Dalším eh, efektem je, že pokud daná země, pokud daná vláda zvýší daňovou sazbu, tak přirozené je, že eh, se zvýší náchylnost k podvodům. Při kontrole výroby a eh, systém také trace se tomuto vyhneme. Celá výroba bude eh, sledována, budeme o nich mít informace. To byla teorie. Eh, v praxi jsme měli eh, příklady zemí, které v prvním roce na instalování, na instalování systému Track and Trace měli nárůst vybraných daní z, u cigaret, piva, léčiv a tak dále o 30 tak eh, se to používá tedy i eh, index zabezpečení eh, systému. A ale zase na druhou stranu spadla výroba, což ukazují výrobci. A, ale aspoň se zvýšily daňové výnosy díky tomu, že byl zaveden ten daňový, tedy ten systém odvodů, systém track and trace. Tady máme příklad eh, třech eh, zemí, které už mají takový systém. Brazílie, Turecko a stát Kalifornie. Jak vidíte, 33% nárůst výnosů daňových, 30% eh, snížení nelegálního obchodu, zlikvidování 8 nelegálních výroben ve výsledku instalace systému tedy v důsledku instalace systému. Zajímavé je, že obyvatele eh, Evropské unie v souvislosti s eh, výsledky eh, průzkumu Evropské komise v 70% podporují označování cigaret, i kdyby to zvýšilo cenu těch cigaret. Takže to je další argument pro to, proč to zavést. A um, Teď bych schrnul svoji prezentaci. Za prvé, protokol FCTC je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme eh, udělat a jeho rychlá ratifikace a implementace musí být naším klíčovým zadáním. Evropská unie by také měla eh, zavést eh, kampaň, které, která povzbudí sousedství, sousední země, zejména na východě, aby přijali tento protokol a implementovali ho. Protože to nám pomůže. Protože budeme vědět přesně, odkud eh, ty produkty eh, z Ukrajiny a Běloruska pocházejí. To by bylo ideální. Pokud jde o tabakovou směrnici, eh, tak doufám, že je stále možné zajistit soulad z této směrnice s protokolem o nelegálním obchodu, který již Unie podepsala. Pokud jde o oblast sledování a monitorování, opátrání a monitorování, tak tam je mm, možné tedy eh, zajistit, eh, že pokud ten systém eh, zajistíme od začátku do konce, tak nám to bude při, tak to jinak, jedině tak to bude přínosné. Musí ten produkt být označen bezpečně, jedině tak to bude mít přínos. A ještě zopakuji to, co zde už padlo. Důležitá je transparentnost a veřejnost údajů o nelegálním obchodě. To, co říkala paní profesorka, je problém ve všech zemích. Další věc je, že dále všechny služby na východní eh, hranici eh, proší, eh, prosí vaši, o vaši pomoc při zakupování Eh, zařízení, těch nejnovějších skenerů a tak dále. Mm, parlament teď schválil program Hercules 3, eh, nějaký 110 milionů eur na zakupování prostředků. To je dobrý krok a kdybychom se dále uvařovali tímto eh, směrem, tak situace bude lepší. Děkuji vám za pozornost a rád vám odpovím na otázky. Ja, vielen Dank. Děkujeme mnohokrát, pane Bartolomějčíku, za velice zajímavou přednášku. Co se týče času, jsme teď už v bodě, kdy jak si máme spoždění, nicméně se zeptáme, eh, zda, respektive kdo si bude přát se na něco zeptat. Paní Gresle, děkuji vám. Na vnějších eh, hranicích EU jsme byli na polsko-kaliningradské hranici a byli jsme také na hranici Eh, Bulharsko, Řecko, Turecko, co se týče eh, pašování tabáku. A upřímně řečeno, já nemám tak úplně pocit, že jsme na správném místě. V jihovýchodní Evropě jsme potkali, tak říkajíc, víc uprchlíků než pašovaných cigaret. A u toho problému řešíme, jaké jsou důvody a tak dále. Já nevím, je to nějaký podvod, nebo zde jsou jiné kanály, které jsou důležitější? Zkrátka nevím. Eh, ale pak eh, ty další a důležitější asi otázky. Vy jste říkal, že je důležitá otázka pašovaných sušených tabákových listů. Je to tedy nějaká právní klička, kterou je potřeba vyřešit, nebo jak? Já to chci napojit ještě na svou předchozí otázku o surovém tabáku, protože když víme, kam se prodává surový tabák, věděli bychom, kde se pašují, respektive kde se falšují cigarety, že ano? A e, tím pádem je zkrátka potřeba vytvořit e, spolehlivý systém statistik anebo nějaký systém hlášení prodejů surového tabáku. Děkuji, pan Stás. Já e, jsem si také myslel, že to byl mimořádně praktický příspěvek, impozantní a děkuji za těch devět upozornění, eh, které, eh, doporučení, které, která jste nám dal. Možná jednu připomínku a několik otázek. Eh, protokol CFTC, jak to vypadá a kolik členských států to um, tam uh, už ho podepsalo, je tam nějaká černá díra, nebo mohl byste nám k tomu něco říci? A potom ta tabáková směrnice. Tam to máme trošku uh, problém. Protože, jak správně říkáte, eh, původně eh, ten text eh, parlamentu byl dobrý, zejména pokud je o sledování a dohledávání díky pozněvacím návrhům mým a paní Gresle. Dostali jsme tedy text parlamentu do správné formy, ale při vědnávání s radou ministrů, aby to říkáte na slajdu, to bylo oslabeno. Já se obla, obávám, že to bohužel v této fázi už tak zůstane protože po trialogu byl dosažen trial, eh, tedy kompromis, o kterém se okamžitě hlasovalo v 15 hodin o výboru eh, pro životní prostředí a eh, pak mm, to půjde na plenárku a teď je prakticky nulová šance, že by se ještě tohle změnilo. Takže musíme spíše dále tlačit do budoucna. Pokud je o tracking and tracing, Eh, tak jsem eh, přesvědčen tím, co říkáte, ale divné mi je, že v dohodách s tabákovými giganty tam byly dvě věci, že oni eh, zaplatí Unii a členským státům v rámci dohody, ale druhá, druhý, druhá část se týkala tedy toho systému tracking and tracing. Tady eh, v roce 2004 eh, byla uzavřena dohoda s PMI, s eh, Filipem Morisem a teď vy ukazujete tedy to, jak to pěkně ovlivňuje i výnosy polského státu, ale co se stalo s tou eh, dohodou eh, s tabákovými giganty za posledních deset let? Jak to, že ten eh, sledovací systém se nikdy nezavedl všude? Nebo funguje míň, než jste čekali? Děkuji. Jako další pan Zendergaard, prosím. Tak, ty Děkuji. Eh, navážu na paní kolegyni Gressle. My eh, jsme jménem výboru byli eh, v Kaliningradu a v celé této oblasti na hranicích a byla nám předvedena velice moderní kontrolní jednotka u celnice, prostě taková trošku potěmkinova vesnice. Jedna z věcí, kterou nám ukázali, byla e, taková e, obrovská jakoby stodola, kde se roz, e, kde se vlastně prohledávaly vozy, kde se, kde se jako zjišťovala přítomnost E, přítomnost e, případně teda nějakých e, dovolených látek pašovaného zboží, ale bylo to tam úplně čistěnké, jako kdyby tam nikdy žádné auto v životě nebylo zavezeno. Takže tomu bych se chtěl, kdyby se se vyjádřil. Prosím, další. Já se jmenuji Jak Rasmussen, jsem z Kodaně a mám e, k panu Bartoloměčikovi také dotaz. Všiml jsem si, že jste hovořil e, e, před Vánoci jako ředitel SEPA a dnes jste tady v postavení eh, představitele akademické obce. A eh, vidíme tady různé odkazy na produkty, na eh, celní orgány, to všechno tak trochu, při, tak trochu nás přivádí k té firmě, které jste figuroval v loňském roce. Eh, takže bych eh, byl rád, kdybyste přiznal, že toto není jediný systém, který zajišťuje tracking and tracing a jaký je potenciál e, pro využití otevřených standardů jako TS1, e, který může také být použit pro e, tracking and tracing. Jak vidíte, že by se něco takového mohlo zapojit do celého procesu a jak můžeme využívat otevřených standardů pro dobro evropských daňových poplatníků, protože ono to pašování se netýká pouze tabákových výrobků a padělání se také netýká pouze tabákových výrobků, ale dalších eh, spotřebního zboží v eh, oblasti alkoholu, potravin a tak dále. Eh, předsedaj, prosím, vy, vy tady zastupujete nějakou státní organizaci? Já tady zastupuji jednu soukromou firmu. Jakou? Jmenuje se Fractical Corporation. Děkuji. Pokud se podíváte na eh, studii eh, Policy Department, eh, tak pan Bartolomějčík pracuje pro soukromé firmy, je to v jeho CV obsaženo. Mám otázku, zda je tady někdo z DG Sancto? Mohl bych vás vyzvat, abyste předložil vaše stanovisko k celé věci a k otázkám členů našeho výboru? Děkuji vám. Jmenuji se Dominik Šnicel, jsem šéfem jednotky eh, DG Sancto 4, e která zodpovídá za kontroly tabákových výrobků. Děkuji za to, že eh, jsem dostal slovo a blahopřeji k excelentnímu semináři. Je to pro nás obrovsky zajímavé. Samozřejmě jsem velice rád, že můžu říct pár slov ke článku 14 Myslím, eh, pan eh, Gressel hovořila s generálním eh, ředitelem včera a dohodli jsme se, že tady něco řekneme. Revidovaná směrnice, včetně článku 14, bude přijata v nadcházejících týdnech. Trialog, jak už bylo řečeno, byl uzavřen v prosinci loňského roku. Domnívám se, že tady je jedna věc, která je alespoň pro nás velice jednoznačná v DG Sanko. Nezákonný obchod má skutečně mnoho nejrůznějších podob a tváří a vy tady dnes diskutujete Eh, především aspekt eh, těch eh, ztracených finančních prostředků z nevybraných daní a aspekty organizovaného zločinu a korupce, což jsou velice, velice závažné aspekty této diskuze. Ale my z DG Sanko máme ještě další úhled pohledu a to je úhel veřejného zdraví. A my se zabýváme tím nezákonným obchodem především z hlediska toho, zdali to narušuje naši legislativu legislativu ohledně eh, složení, eh, označování výrobků a zdali to usnadňuje přístup k eh, těmto výrobkům u mladých lidí, protože 70 kuřáků začne pod věkem 18 let a jako zastupitel, eh, zastupující DG Sanko, eh, vás jistě ne, jsem člověk, eh, jehož postoj v tomto směru vás jistě nepřekvapí. Víme, kolik tisíc lidí umírá předčasně v důsledku kouření každý rok v Evropě. A chci tady říct ještě jednu věc. Hlavním cílem nové směrnice není veřejné zdraví. Hlavním cílem je zajistit, aby ty výrobky, které prostě se nacházejí na trhu Evropské unie, byly v souladu s komunitárním právem v této oblasti. To je základem té směrnice. Ta, eh, tento nový eh, právní nástroj se snaží zabývat všemi eh, příčinami eh, toho nezákonného obchodu, to znamená eh, pašování, eh, padělané zboží a tak dále. A to prostřednictvím dvou nástrojů, nejprve systému tracking and tracing a bezpečnostními prvky na balíčcích. Dnes bych se chtěl soustředit na ten systém tracking and tracing, protože k tomu se také e, e, mířily vaše otázky a je to vlastně základ pro efektivní systém řešit otázku e, nezákonného obchodování, tak jak to také stanovuje protokol uzavřený v roce 2012 v této věci. Ten systém, který máme, spočívá na třech pilířích. Článek 14 15 eh, z nich vychází. První pilířem eh, tento systém by měl tedy pokrývat veškerou, veškerý ten řetězec eh, dodavatelský, ale samozřejmě ty, ten malou obchod nezačlenuje, protože nepotřebujeme eh, se zabývat tisíci či miliony eh, těchto maloobchodníků. Tam na této, v této fázi ta verifikace nemůže probíhat. Proto tedy jsme pokryli celý ten dodavatelský řetězec řetězec, většinu eh, vlastně eh, je to zboží, které je vyrobeno eh, v Evropské unii. Máme velice malé dovozy, některé nezákonné dovozy, ano, ale většina produktů, které konzumujeme v Unii, je zde také vyrobena a dochází k velice silnému přeshraničnímu obchodu. Tím druhým pilířem, který se nám jeví jako velice významný, je, že tracking and tracing probíhá u toho balení a ta tady existuje prostě jednotné označování na každý e, produkt, ten kolek, a to je samozřejmě potřeba. E, tak to také stanovuje protokol, abychom měli nástroje proti tomu nezákonnému e, obchodování a samozřejmě nemůžeme nikoho žádat, aby skenoval jednotlivá balíčky, ale eh, prostě eh, jsou eh, skenovány větší balení palety a tak dále. Pak samozřejmě probíhá další kontrola v úrovni třetího pilíře. Tracking and tracing v tomto směru je opět pojat v článku 14, je to systém kontrolovaný státem, který eh, měl být eh, vlastně ochráněn před nějakými vnějšími vlivy eh, ten protokol v tomto směru hovoří velmi jasně, je to systém kontrolovaný státem, není to systém, který je výhradně kontrolován nějakou vnější třetí stranou. E, ta nezávislost je pro nás e, výsostně důležitá a proto článek 14 e, opravdu hovoří explicitně o tom, že to musí být nezávislá společnost, firma, která ukládá všechny údaje, aby nemohlo dojít k nějaké manipulaci ze strany jednoho jednoho z těch účastníků toho dodavatelského řetězce. E, kompromis byl nakonec nalezen, jak jsem řekl, mezi spolulegislativci v prosinci loňského roku. Byl to skutečně veliký e, výsledek. My jako komise e, vítáme tento kompromis. Měl bych ještě zdůraznit, že všechny zúčastněné strany byly si velice blízké od samého počátku, jak co do koncepce, tak to, co do nástrojů, tak samozřejmě co do cílů a rovněž spolu souhlasili v tom smyslu, že to, co je stanoveno ve článku 14, eh, je, tím je, představuje vlastně ty klíčové prvky, ale ty jednotlivé podrobnosti budou potom rozpracovány v těch prováděcích předpisech a komise v tomto směru se snažila jako obvykle být i nápomocná a proto jsme začali Eh, s takovou poměrně obsáhlou studií o dostupných technických možnostech, eh, které by umožnily eh, zavést tento systém tracking and tracing. Začali jsme s tou studií již v loňském roce a ona bude pokračovat i v roce letošním a na jejím základě se pak rozhodneme. Opakuji, my teď nebudeme stanovovat nějaký jeden technický způsob řešení a řek, nebudeme říkat, že to je řešení firmy A, B či C. Opravdu chceme, aby došlo k důkladnému nezávislému prošetření všech těch možností, pak se teprve rozhodneme. Takže eh, tady není nějak již předurčeno, že to bude systém jako SIGBA, eh, který představuje určité výhody ani v tomto směru eh, ten systém, který rozvinul tabákový průmysl, Eh, což je ten systém Philip Morris, by měl být tím naším nebo jakýkoliv jiný. Opravdu nejprve eh, tedy to bude nezávisle zhodnoceno a pak se rozhodneme, co je z technického pohledu a také z ekonomického pohledu eh, nejlepším řešením. A já si myslím, že to je pravděpodobně v zájmu všech zúčastněných. Jak teď tedy budeme postupovat ku předu? Doufáme, že formální schválení Eh, je něco, k čemu dojde velice mm, rychle a příslušný výbor bude hlasovat dnes a na plenárním zasedání v únoru se očekává, že se o věci bude hlasovat, což všechno znamená, že do pár týdnů nepochybně eh, před tedy, eh, definitivně před volbami do Evropského parlamentu budeme mít již ten konečný text a pak tedy přejdeme s návrhy na předváděcí předpisy a Eh, aktiv přenesené pravomoci. Takže to je asi vše v rámci té mé krátké prezentace. Pokud by měl někdo nějaký dotaz, rád ho zodpovím. Teď už mohu jenom říct, blahopřeji eh, všem stranám k takto efektivní práci Myslím, že to je řízení, jedno z nejrychlejších řízení, mimochodem k velmi obtížnému tématu, takže jsme vděční eh, tomu úsilí, které vyvinul Evropský parlament a ostatně i Rada, a že se to mohlo uzavřít. Děkuji vám. Eh, eh. Děkuji vám. A teď tedy máme velmi širokou škálu sdělení a otázek, takže prosím, pane kolego, je to na vás. Uh, thank you very much. let me... Uh, Děkuji. Tak já začnu tou první otázkou, která se týká uh, sušeného, uh, sušených tabákových listů a uh, surových tabákových listů a toho, jak napomáhají tyto listy rozvoji nelegálního obchodu. Deregulace, která mm, nastoupila v roce 2008 díky eh, unijní směrnici, vedla k tomu, že produkce eh, tabáku a tabákových listů eh, zemědělci není, no, přestala být kontrolována. Nevím, jestli je to právní díra, nebo prostě tak rozhodlo mimo jiné Evropský parlament a to vedlo k tomu, že nikdo nekontroluje dále Eh, výrobce a distributory. Země, které si všimly, jako Polsko, eh, že se to stalo eh, podstatným problémem, zavedly spotřební daň na sušené tabákové listy a v zásadě i na surové tabákové listy, aby to mohli kontrolovat a omezit tento jev. Čili tak bych vám odpověděl. Jedná, jedná se tedy o reakci eh, jednotlivých zemí. Ty eh, listy jsou nejra, eh, nejčastěji pěstovány tady v Evropě. Je možné je velice snadno koupit. Je spousta strojů, které umožňují balení sušeného tabáku, výrobu cigaret a ty cigarety se pak jednoduše najdou, dostanou do volného obchodu. Tady musíme rozlišovat mezi tím, co je a co není přestupkem. Eh, v Polsku eh, byl eh, zaveden takzvaný zprostředkující subjekt a každý jiný subjekt, který obchoduje s tabákovými listy, to dělá nelegální, pokud, nelegálně, pokud není zaregistrovaný. To je odpověď na, vaše otázku, na vaši otázku hmm, ta spotřební daň eh, je sledována a eh, platí ji potom tedy jednotlivé součásti toho řetězce. Čili takhle bych vám eh, zareagoval na vaši otázku. Potom, kolik zemí ratifikovalo protokol ke úmluvě o kontrole tabákových výrobků? Do této chvíli byl ten protokol podepsán 54 zeměmi a Evropskou unii čili zahájil eh, se teprve proces ratifikační, už jedna země ratifikovala svůj podpis. 10. Eh, ledna skončil zbyl podpisů, takže zatím došlo tedy k tomuto. Každopádně Evropská unie podepsala a doufám, že se eh, podaří ho rychle eh, zavést. Podle eh, práva eh, vstoupí v platnost do 90 dnů po ratifikaci 40 státy. Potom, pokud jde o tabákovou směrnici a ty změny, které vznikly. Eh, možná, eh, že to nebude snadné, ale možná se ještě, eh, doufám, podaří něco změnit. Ale bez ohledu na to, jaký bude konečný výsledek, myslím, že pořád členské státy budou moci používat řešení, jaké budou chtít. Čili dokonce i když ve směrnici budou eh, nějaké, eh, nějaká slabší eh, doporučení, tak pořád je členské státy budou moci použít. Pokud je o ty systémy mm, monitorování a sledování, a toho, že deset let tabákový průmysl navrhuje takovýhle systém. Za prvé tohle není systém používaný státem. Nebuduje ho stát a stát nemá možnost dostat se eh, k eh, různým prvkům. V zásadě se, myslím, jedná o systémy eh, monitorování a pátrání v distribučních kanálech pro průmysl. Čili má to pomáhat logistice a prodeji a dalším věcem souvisejícím s tabákovým průmyslem. Zatím v Evropě není žádná země, která by používala systém monitorování a um, pátrání. Čili tohle, eh, ty, eh, tohle vyplývá eh, z legislativy zemí EU i mimo EU. Ty, ty zkušenosti jsou ze zemí, tedy, kde to zavedli, jako je Brazílie a Turecko. A z toho máme zkušenosti. Evropské země jsou zablokované tím, do, tou dohodou s tabákovým průmyslem a sami nebudou jí systémy monitorování. Myslím si teprve, eh, že teď směrnice to změní. Pokud jde o eh, eh, ty problémy, jestli jsou nebo nejsou, tak pokud jde o ty systémy navrhované hm, tabákovým průmyslem, tak dokud nebude identifikace jednotlivých balíčků cigaret, jednotlivých krabiček, která, které umožní autentizaci nejenom sériovým číslem, protože to je možné Ehm, mm, násobit na 100 balíčcích a mafie si ho může prostě přečíst a, a namnožit si to. A kolikrát a, ehm, najdete, a, ehm, se vám stane, že to dané číslo už bylo a, kontrolováno. Takže je možné, že už někdo ho měl v ruce, ale a, to číslo ale bylo na jiném balíčku. Takže tolik k systémům, které existují v Evropě. Nepoužívají se v tuto eh, chvíli v Evropě a já doufám, že poměrně rychle budou. Potom, eh, pokud jde o ty pohraniční jednotky. To, co jste viděli na hranicích, to mm, nejsou místa, kde se rozebírají ta auta, ale eh, kde se rengenují Čili tam se asi nikdo nesnažil nic rozebírat. Každopádně eh, Kaliningrad, který jste viděli, byl velký problém mm, před několika lety. Ty cigarety, které se eh, vyrábí v Kaliningradě nebo v zemích východní Evropy, už nedominují. Ty dominovaly před třemi, čtyřmi roky. Teď se velmi silně objevují v západní Evropě, což je eh, další trend. Východ evropské země se využívají jako takový ten testovací poligon eh, pro eh, zavádění nelegálních cigaret eh, do Evropy. Zkouší se kanály a další věci. Pokud to funguje, tak po, za rok, za dva se ty cigarety posunou dále, zejména proto, že cena legálních cigaret na trhu u východních hranic je euro a půl, město na Británii nějaké třikrát, čtyřikrát víc takže eh, proto se vyplátí, vyplácí to posouvat na západ, ale každopádně ty první eh, testy eh, se provádějí u těch pašovaných cigaret na výklad, tedy na východních tezích. Obyčejně neodpovídám na osobní otázky, ale tady vzhledem k instituci bych vám ukázat, že na první straně jsem výrazně napsal, že jsem šéfem firmy SIGPA a neukrývám to ani v životopise i na jiných místech. A ta prezentace je představována jako součást mé práce v rámci eh, doktorských studiích, eh, které eh, dělám u profesora Čižoviče. Proto by bylo neslušné, kdybych to prezentoval jako představitel firmy SIGPA. Možná, že tohle se vám bude hodit, abych zde lépe rozuměl tomu fenoménu Můžu vám dát knížku tady od pana profesora s mým skromým podílem eh, k eh, nelegálnímu obchodu u východní hranice, která byla základem tedy pro mm, připravení té eh, prezentace. A vaše otázka byla, jestli je to jediný systém track and trace. Moje odpověď je, samozřejmě v tom materiálu nejsou informace o žádném konkrétním systému. Já jsem ukazoval ty nejlepší postupy, a na nároky na ideální systém. Pokud se ptáte na systém firmy, kterou zastupuji, tak jestli je jediný, tak v souvislosti s informacemi celní unie je to jediný systém, který zatím vlády nasadily v sledování spotřebního zboží nebo zboží podlehajícího střední, spotřební daně. Čili to je celá odpověď, kterou na to můžu poskytnout a srdečně vám děkuji za pozornost. Ja, herzlichen Dank. Děkujeme vám mnohokrát, ehm, pane Bartoloměčiku, za eh, velice kompaktní odpovědi na otázky. A eh, teď bych tedy navrhl z důvodu pokročivšího času, že bychom se podívali na pátý blok našeho semináře, kde máme tři řečníky Luka Jusense, Hanu Ros a eh, Michala Stoklosu. A já bych vás proto rád vyzval, abyste eh, nám přednesli své prezentace, které se již chystají v počítači. Dobrý den dámy a pánové. Máme 15 minut na prezentaci zprávy, která byla připravena mnou a mými dvěma kolegy, eh, jsou to tady Hanna Ros a Michal Stokosa. Eh, jsou to kolegové z České republiky a Polska. Jeden z problémů toho, že člověk je poslední řečník někde, je, že mnoho problémů, které chce zmínit, už zaznělo. Eh, takže eh, v té zprávě, kterou jsem s kolegy připravil, eh, možná něco budeme muset přeskočit. Měli jsme napsat zprávu, která se týkala hodnocení strategických plánů EU na boj s nelegálními tabákovými produkty, to bude tedy jedno téma. E, za druhé se podíváme na dopad e, nové směrnice o tabákových produktech na nelegální obchod a za třetí se podíváme na dohody mezi Evropským společenstvím, e, členskými státy a hlavními tabákovými společnostmi, Takže první eh, část prezentace zdůrazním několik málo bodů zde, eh, přičemž celá řada z nich už zazněla eh, v prezentaci paní Gilmore. Byli jsme požádáni, abychom se podívali na politiku EU pro boj s nelegálním obchodem. První věc, kterou jsme zjistili, je, že panuje nedostatek spolehlivých dat. V politice komise je velmi málo dat, které, v podstatě, které jsou v podstatě závislé na dvou typech dat. Jednak data o zadržených dodávkách a jednak data z průzkumu prázdných krabiček Philip Morris. U obou těchto dat je potřeba zjistit, odkud dané tabákové produkty pochází, a to i když třeba něco zabavujete, i když najdete na ulici prázdnou krabičku. Ale zajímavé je, vlastně až ohromující je, že obě tyto datové sady eh, jsou v podstatě stejně špatné, co se týče určování nelegálního obchodu. Dovolte mi eh, nejprve několik komentářů k eh, projektu STAR. Když se podíváte na tento projekt, tak ve zprávě KPMG je jasně uvedeno, eh, cituji, KPMG si přeje, aby všechny strany si uvědomily, že KPMG pracuje pro Philip Morris International a zpráva byla vypracována tak, aby byly splněny referenční hodnoty odsouhlasené Philipem Morrisem a KMNG které byly přesně určeny pro tuto aktivitu. Tato zpráva nesmí být považována za vhodnou um, pro jakékoliv osobě, jakékoliv další užití. Co to znamená? E, znamená to to, že referenční hodnoty jsou jenom jedny a ty pocházejí od Philip Morris. V tiskové zprávě Philip Morris e, se říká, že zpráva byla zadána Philipem Morrisem, ale e, jakékoliv údaje o tom, že se jedná o zprávu pro Evropskou komisi a členské státy, to je špatně. Ta společnost pracuje pro koncern Philip Morris. Zkrátka se chtěli zaměřit e, na to, zda někde je vyšší míra pašování nebo ne, ale každopádně jsou placeni e, Filipem Morrisem bez ohledu na to, jak obrovské množství nelegálního obchodu je kde zjištěno, takže není to vědecký dokument, je to skutečně jenom něco, co sleduje ustanovení, která si odsouhlasilo KPMG s Philip Morrisem a které nikdo jiná nezna, jiný nezná. Dochází samozřejmě také ke konfliktu mezi mluvčími OLAFu a jiných institucí, zda souhlasí nebo nesouhlasí se s průzkumem prázdných krabiček. Občas se říká, že metodika je špatná, občas se říká, že je dobrá. Já si myslím, že bychom si jasně měli říci, zda s touto metodikou souhlasíme nebo ne. A mělo by se také zcela jasně říci, že toto je něco, co nezadává Evropská komise ani členské státy. E, za další, e, Anna Gilmore hovořila o nespolehlivosti dat. Já bych to rozvedl jenom jednou věcí, prosím. Projekt STAR eh, sbírá data o deseti tisíci eh, krabiček ve velkých zemích a pěti tisíci v malých zemích. Eh, lidé to slyší a jsou ohromeni. Deset tisíc, pět tisíc, to musí být spolehlivé, ale ono to není tak. Záleží na tom, kde ty krabičky sbíráte. Kdybyste si tady v Bruselu sbírali krabičky od cigaret kolem Gare du Midi nebo kolem fotbalového stadionu v Anderlechtu, zjistíte, že těch nelegálních krabiček je hodně, ale když půjdete do Voluv, eh, tak tam nebude ani jedna. Takže je potřeba jasně říci, kde se ty krabičky sbírají. Bez tohoto vysvětlení data Project Star nejsou vůbec spolehlivá, nejsou, není to vůbec vědecký přístup. Eh, dokument komise odkazuje na Project Star, což jsou tady data z průmyslu která nelze schrnovat ehm, ehm, v podstatě nijak objektivně. Dá se pouze říci, že nelegální obchod stoupá, je to vina pašeráku a tento problém přestane pakliže se zavedou bílé krabičky a nová, no, nová regulace. Teď, co se týče eh, otázky zadrženého zboží. Komise říká, že na základě zadrženého zboží určuje tu ztrátu 10 miliard. Eh, data o zadrženém zboží eh, jsou zajímavá, ale neposkytují vám informace o nelegálním obchodu, protože to závisí na efektivitě a aktivitě složek činných v trestním řízení v dané oblasti. Závisí to také na trendech nelegálního obchodu a závisí to také na tom, zda Ehm, máme trend, že se objevují zadržené zásilky pod 100 000 cigaret. Podíváte-li se na objem zadrženého zboží v EU, co zde vidíme ehm, v období 1996 až 2012? Jednak eh, vidíme, že nejvyšší míra zadrženého zboží bylo v roce 2000. V roce 2000 se obvinoval eh, tabákový průmysl, že se podílí na pašování. Eh, v, listopadu 2000 Evropská komise a později všech deset členských států zažalovalo eh, tabákové firmy. Oznámení, že komise a společenství se začnou soudit s mm, tabákovými průmysly, tabákovým průmyslem, mělo okamžitý dopad na nelegální obchod. V určitém bodě v letech 98 a 99 bylo zadrženo až 2 miliardy cigaret. Eh, v roce 2001 to bylo už pouze 300 milionů cigaret. Mělo to tady okamžitý dopad. Když se podíváte na rok 2003 před jakýmkoliv eh, eh, podpisem čehokoliv, tak tam byl propad v zadržených, v zadržených objemech a teď ten propad vnímáme opět. Takže na základě eh, těchto informací objem zadrženého zboží klesá, na základě Project Star stoupá, takže eh, spolehlivost dat je velice důležitá. Chci se zmínit o třech věcech, které se týkají politiky komise eh, pro boj s nelegálním obchodem. Jednak implementace protokolu FCTC. Já jsem se účastnil všech schůzí od roku 1998 jakožto zástupce belgické vlády, jako dočasný eh, poradce, jako zástupce nevládních organizací. Jsem se účastnil všeho, co se týká protokolu FCTC a boje s nelegálním eh, obchodem. Mohu vás ujistit, že eh, jsme Eh, přesvědčeni, že takovýto protokol je potřeba, eh, ale jsme přesvědčeni, že eh, na, na dvou lidech tento protokol závisí naprosto nejvíce. Byl to předseda tedy té pracovní komise a pak také hlavní vyjednávač, což jsou oba pánové, kteří podporovali tento protokol na boj s nelegálním obchodem dlouhá léta a jsme jim za to velmi vděční. Nicméně Teď zde máme problém. E, protokol byl přijat v roce 2012 v listopadu a e, po 14 měsících to mnoho zemí podepsalo, ale jenom jedna to ratifikovala. E, lidé si často mysleli, že letos to bude ratifikovat už 40 zemí, ale to se bohužel nestane. Co se týče rámcové umluvy, Dohoda byla přijata v roce 2003 a e, po jednom roce 163 e, zemí tu dohodu podepsalo, 23 zemí ratifikovalo. Takže je zde určitý problém, že některé země zkrátka nepodepíší a neratifikují, protože nemají technické znalosti ani kapacity a tím pádem je potřeba jim pomoci. Sekretariát FCTC nemá dostatek peněz, nemá vůbec žádné peníze eh, na protokol FCTC na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 je to nějakých 220 tisíc euro, takže to je skutečně velmi, velmi málo. Takže FCTC a globální působnost a globální sdílení informací, nic z toho nebude fungovat, pokud Evropská unie tento projekt nepodpoří. Dále, co se týče eh, toho prohlášení OLAFu, Europolu, Světové celnické organizace, v tom smyslu, že probíhá v Evropě celá řada nelegálních výrobních operací. Eh, na to jsou potřeba tři věci. Je potřeba eh, surový tabák, filtry a papírky na takovouto výrobu. Jak už tady bylo řečeno, já to nebudu opakovat, O surovém tabáku už se tady mluvilo, je to nedaněný produkt bez cel a v podstatě neřízený, co se týče eh, subvencí na tabák. Takže je potřeba zavést opatření na jeho sledování, protože tento problém bude pokračovat, pakliže surový tabák i nadále nebude regulovaný. Stávající strategie nenavrhuje žádná opatření pro eh, kontrolu a zamezení nelegálnímu obchodu s s, se surovým tabákem, ani s filtry, ani s cigaretovými papírky. Takže problémy máme, ale nemáme ani návrh řešení. E, třetí komentář, který zde chci, aby zazněl o politice OLAFu, jsou vztahy k styčným důstojníkům EU. OLAF měl styčného důstojníka v Číně, e, od roku 2008 do roku 2012, ovšem eh, ta smlouva nebyla obnovená, nebyla prodloužena. A teď existuje jeden styčný důstojník na Ukrajině, pouze jeden. Já jsem se díval na zprávu Národní auditní služby ze Spojeného království, které má 28 zámořských spravodajských důstojníků v té zprávě bylo uvedeno, že to je nejefektivnější politika a že tito eh, lidé mezi lety 2011 a 2012 zabránili ztrátám na zisku asi 150 milionů. Eh, pomohli zadržet 2 miliardy a 200 milionů cigaret eh, a je proto naprosto nepochopitelné, proč Evropská unie má pouze jednoho styčného důstojníka, zatímco Spojené království jich má 28. Alespoň v Číně bychom někoho přece mít měli. Čína byla první zemí, která 10. ledna podepsala protokol proti nelegálnímu obchodu. Oni jsou ochotní spolupracovat a nechápu, proč tam tím pádem nemáme ani styčného důstojníka. Dále. Dopad směrnice o tabákových produktech. Já sleduji průmysl už dlouhou dobu, od konce 80. let. Eh, sledoval jsem, co říkali tehdy o té směrnici o tabákových produktech. Říkali, že polovina tabákové produkce tím pádem bude nelegální, ale nic z toho se nestalo. Ale eh, pak, co se stalo v roce 2001, alespoň tady máme zástupce Imperial Tobacco, třeba nám to potvrdí, Eh, během diskusí o směrnici mm, eh, o tabákových produktech Imperial Tobacco říkali, že pokud máme regulaci pro export cigaret, kde se omezí obsah dechtu, obsah eh, nikotínu a obsah kysličníku uhelnatého, povede to k masovému pašování směrem do Evropské unie. K tomu nedošlo protože eh, mezi roky 2000 a 2013 eh, došlo k dramatickému propadu v zadržených objemech cigaret. Co se stalo? Eh, Imperial Tobacco masově exportovaly značky, které byly známé pouze ve Velké Británii do zemí, jako je Lotyšsko, Andora, Afghánistán a další. A to je všechno právně dohledatelné, takže máme zde Eh, doklady praxe eh, tabákových společností v tom smyslu, že tyto byly ehm, zodpovědny za všechny problémy, které máme, a nikoli směrnice o tabákových produktech. Co se týká té směrnice jako takové, ehm, k dispozici je celá řada zpráv, která je placená tabákovými společnostmi. A samozřejmě, ehm, když něco takového uděláte, říkají ty zprávy, bude to katastrofa. Největší eh, obavy jsou z těch eh, bílých nepopsaných krabiček, ovšem žádný návrh zde v tomto smyslu není, takže ten problém už je vyřešen. Ehm, to další eh, jsou mentolové cigarety a slim cigarety. Slim cigarety se nezakazují, takže problém vyřešen. Mentolové cigarety. Pokud se zakáží mentolové cigarety v EU, co by se stalo? Stane se to, že lidé přestanou kouřit, kuřáci mentolových cigaret asi přejdou k jiné značce a nebo půjdou na nelegální trh. Takže analytici si o té směrnici myslí to, že mentolové cigarety by měly být eh, eliminovány po příštích 8 let, eh, představují momentálně 4% objemu v EU. Předpokládáme, že tento objem se přesune na nementolové cigarety eh, pravděpodobně stejné značky, takže ani toto není problém. Co si myslíme my? My si myslíme, že v zemích, kde mentolové cigarety představují pouze malou součást trhu, to nebude mít vůbec žádný vliv. Časem by to mohlo mít určitý dopad v zemích, kde eh, ta přítomnost mentolových cigaret je vysoká jako v Polsku nebo v Finsku, ale eh, tam vidíme, že lidé, kteří kouří mentolové cigarety a lidé, kteří si pravděpodobně koupí eh, nelegální cigarety, nejsou ti samí. Jsou to úplně jiní lidé. Eh, typický kuřák mentolových cigaret v Polsku je mladá, dobře vzdělaná žena, která žije ve městě, ale typický spotřebitel ehm, eh, nelegálních cigaret v Polsku je starší, málo vzdělaný muž, který žije na venkově. A z těchto důvodů si nemyslíme, že dojde k velkým posunům eh, kuřáků na nelegální trh. Každopádně, a to je ten scénář nejhoršího případu, podle tedy hospodářských modelů, které prezentujeme ve zprávě, si nemyslíme, eh, nebo respektive v té, eh, v, ani v tom nejhorším případě to nebude, nepovede k žádným velkým hospodářským ztrátám, budou pouze minimální. Co se týče dohod s průmyslem teď. Já jsem v kontaktu s Olafem už nějakých 10 nebo 20 let. A byl jsem skutečně nejšťastnější, kdy eh, tabákové společnosti najednou zjistili, že budou eh, zažalovány a e, když jsem viděl, jaký to mělo dopad na nelegální obchod. Takže v roce 2000 e, Philip Morris a Japanese Tobacco International e, byly zažalovány. V roce 2004 se Olaf dohodl s Philip Morrisem a v 2007 s Japan Tobacco International. Tady vidíte obrázek z těch jednání. Je tam Michel Petit, který byl generálním ředitelem právní služby, který se pak tedy později stal právníkem pro Philip Morris, takže to bylo takové trošku křížení kompetencí. Je tam také předseda etického výboru, eh, už tedy předseda eh, etického výboru není, eh, což by bylo dosti složité vzhledem k tomu, že pracoval jako právník přímo v průmyslu, a e, zkrátka v roce 2004 a 2007 se dospělo k dohodám. E, dohodám tedy o spolupráci s Philip Morris a, e, a pardon, s BIT a s Imperial Tobacco v roce 2010 se také dospělo k dohodám bez žalob. Odhodly se platby členským státům, dohodly se platby, pakliže dojde k zadržení cigarety jejich značek v Evropské unie, Eh, zkrátka tyto společnosti platily poplatky za to, že se jejich cigarety zadržely v nelegálních obchodních transakcích. Rád bych teď poznamenal několik slov k značce Classic. Eh, jsem velmi rád, že tady je zástupce Imperial Tobacco. Proč jsme se za, zabí, zajímali o společnost Imperial Tobacco? Ono, informace o zadržených cigaretách v Evropě se schání jen velice těžko. V listopadu 2009 jsem poslouchal prezentaci Jana Voltna na konferenci v Bruselu a najednou jsem poprvé viděl, jaké jsou nejzadržovanější značky cigaret eh, v EU. Číslo jedna bylo Marlboro, číslo dvě J-Ling a číslo tři Classic. Classic je značka registrovaná společností Imperial Tobacco. A v roce 2010 kdy vznikla dohoda s Imperial Tobacco v tom, že tedy Imperial Tobacco bude platit poplatky za zadržené cigarety, bylo velice zajímavé podívat se na to, co se děje e, s touto značkou Classic, která pod Imperial Tobacco spadá. E, za rok 2009, 10, 11, 12 e, nemáme v podstatě pořádná data, nicméně za Polsko je Klasik stále druhou nejzadržovanější značkou eh, v roce 2011 a pátou nejdůležitější značkou za rok 2012. Klasifikuje se to eh, jako Illicit White Filipem Morrisem, my nevíme proč pořádně, protože eh, cigarety Classic přičemž máme zrovna k dispozici zprávu Euromonitors, eh, kde se říká, že Classic je druhou nejoblíbenější značkou Imperial Tobacco za rok 2012 eh, více než 2 miliardy cigaret. Také jsme se podívali na eh, webové stránky Ministerstva financí, kdy za srpen 2013 se zveřejnila již statistika, takže zástupce Imperial Tobacco říká, že ukončili produkci, ukončili výrobu, ale alespoň na základě toho, co vidíme z Euromonitoru, z té nedávné zprávy, co se týká e, registrace a informací z Ministerstva financí, není vůbec jasné, co se s klasikem děje. Nemáme vůbec žádná data o zadržených produktech ani o ničem jiném. E, a tento problém lze vyřešit pouze tehdy, pakliže budeme mít jasná jednoznačná data o zadržování produktu Classic. E, to bude potřeba vyšetřit, protože Classic stále představuje problém. Zda to produktuje Imperial Tobacco v nějaké nové továrně, to vůbec nevíme, akorát víme, že eh, podle tři měsíce staré zprávy Euromonitoru cigarety Classic eh, stále prodávají 2, milion, 2 miliardy kusů ročně. Eh, podle Product Star Report se klasifikují jako illicit white. Prodávají se na Ukrajině, a jsou součástí, ta značka je součástí velké renomované firmy, takže to není illicit white jako taková. E, teď se e, podíváme na problém těch e, poplatků za zadržené zboží. Zejména co se týká značek, které co platili a kolik. K tomu ovšem opět nemáme žádná data. Na základě eh, svobody informací jsme podali žádost o informace v 27 členských státech, z těch 27 jsme dostali odpovědi v 8 státech. Ale ještě předtím, a to je to téma, které už tady zaznělo od pana Stáse, zde máme fakt, že eh, když se totiž podíváte na eh, Project Star Report, kterou platí Philip Morris, tam se říká, že 92% jejich cigaret jsou padělky, tedy z těch zadržených dodávek. Ale co se týká toho průzkumu prázdných krabiček, je to 16%. A já ta čísla skutečně nechápu. To je možné jedině tehdy, kdyby eh, zkrátka oni nemuseli eh, platit ty poplatky za zadržení, pakliže by prohlásili, že to jsou padělky. Takže ta procedura by byla taková. Zboží se zadrží, Eh, pošle se tabákové společnosti. Tabáková společnost to klasifikuje buď jako padělek nebo jako pravý produkt. Pakliže je to padělek, tak se musí zdokumentovat eh, na základě čeho se to klasifikuje jako padělek. A eh, pokud jde o úvod pana Stáse dnes ráno, v podstatě toto nikdy nikdo nespochybnil. Nikdy to nehodnotil nezávislý hodnotitel. Takže oni si vlastně sami řeknou, že je něco padělek a tím pádem nemusí to zádržné platit. Takže jak se to dá vysvětlit? Ten rozdíl mezi 16% u těch prázdných eh, obalů a 90% u těch zadržených výrobků. Tak to je prostě problém. My jsme prostě nic neviděli o platbách eh, z těch eh, zadržených výrobků. Dostali jsme jenom nějaké kuse informace ze členských států takže 460 milionů eh, cigaret bylo zadrženo ve Spojeném království v roce 2012. Pouze 1 milion byl přinětem eh, plateb, takže to je 0,3 Je to velice malé eh, procento. Jaký je důvod pro ty malé platby? Buď jsou klasifikovány jako padělané, anebo jsou v tom podvodném eh, pašování a eh, to se děje především na východních hranicích v malých množstvích a eh, tam se to prostě nedá dohledat a žádné platby nenásledují. Pak jsme se snažili získat informace o užití těch prostředků. Od osmi států nám ty informace přišly. Estonsko, Polsko a Slovensko využívají tyto prostředky aby mohli pokračovat v boji proti eh, tomu pašování a v Belgii, eh, Německu a Velké Británii to jde do obecného rozpočtu. V České republice je to smíšený systém, z dalších zemí informace nemáme. Co jsme též zaznamenali v Polsku, je následující fenomén. Eh, ty prostředky, které byly prostě eh, dány k dispozici, byly součástí toho vypořádání a eh, průmysl to používá na eh, sponzorování, pomoc a na různou činnost v oblasti propagandy. Takže to jsou některá, některé výsledky šetření a vše pak je obsaženo v dané zprávě. Děkuji, pane Josesi. Já teď tady nahradím eh, pana předsedu, který eh, i, i on tedy musí eh, do té nejmenší místnosti tady v parlamentu, to se stává. Máte, kolegové, nějaké otázky? Ingeborg, prosím. Děkuji. Já bych se zeptala, kdy byl stažen z Olafu ten styční důstojník do Číny. Jens? Ne? Eh, tak já budu mít otázku. Eh, nejdříve eh, jsem velice rád za příspěvky vás všech tří. Hned dáme ještě slovo, tady slyšeli jsme slovo mm, tady pana Josence, ale je to práce celého týmu. Já vám každopádně děkuji všem a děkuji také za to, co Eh, za práci lidí, těch dvou, kteří eh, se postarali tam o to, eh, že jsme tam, kde jsme, pokud je o v CTC. A vy jste říkali, že musíme zabránit ilegálnímu šíření tabaku, filtru a papíru. Papírků tedy že to musíme nějak eh, regulovat, protože to teď není v akčním plánu. Já se eh, k tomuto eh, připojuji, protože pokud vím, tak v doporučeních výboru pro dopravní podvody tam byly takovéhle požadavky a že bylo jasné, že se musí kontrolovat surový tabák, cigaretové papírky a filtry. A také tam bylo, že musí přijít eh, určitý způsob certifikace eh, strojů eh, na výrobu cigaret, ať už jsou z první ruky nebo z druhé ruky. Protože pokud ty se necertifikují, tak je tady, jsou tady pořád možnosti vzniku malých továren, které budou vyrábět nelegální cigarety. Já doufám, že tady bude někdo z komise, kdo mi odpoví na následující otázku. Pan Jos říká, pokud jde o ty konfiskace, že eh, průmysl, a další řečníci to také říkali, že průmysl eh, sám určuje, eh, které z těch zabavených cigaret jsou padělané a které ne. A nezávislý orgán, ten Scottish Ocean Institute, který se platí z peněz Herkulesu, tak to je pro mě parlamentní otázka v podstatě na těch webových stránkách té instituce opravdu není nic, co by souviselo s cigaretami. Takže pokud je tady někdo z komise, kdo by mi byl schopen eh, říci, jak to, že takováhle eh, instituce je stanovena a placena na to, aby dělala eh, nezávislé kontroly, které navíc vůbec neproběhly nikdy, tak s tím mám trochu problém. A potom poslední otázečka. čísla 16 až 92. Jsou tady ovšem také další čísla ve sdělení komise z června 2013. Ve sdělení eh, komisaře Šemety eh, je uvedeno, podívejte se, eh, ty tabákové dohody vedly k snížení přítomnosti produktů od těch velkých tabákových gigantů, které uzavřely takovýhle, takovouhle dohodu, který došlo k zásadnímu poklesu a komise říká, že další eh, značky narostly až o 58%. Eh, eh, Mě by zajímalo, odkud to máte, to číslo. Pokud byste to byli schopni vysvětlit, tak by to bylo zajímavé. A jinak se zeptám služeb komisaře Šemety, aby nám vysvětlili, jak došli a jak to souvisí s těmi, kde, jak došli k 58%. Tak pan Joses. Já bych eh, nejprve odpověděl paní poslankyni Gressel v souvislosti s Čínou. Na základě informací, které byly poskytnuty eh, eh, britském parlamentu, tak ten styčný důstojník skončil se svou aktivitou v roce 2012. Je to překvapující, protože v, bylo řečeno v dokumentu komise, že země, z které pochází nejvíc případů nelegálního obchodování s tabakovými výrobky, je právě Čína. Eh, takže nějaká čtyři až šest styčních důstojníků, to by eh, stálo kolem jednoho milionu eh, eur, maximálně dva, pokud byste zadrželi pouze jeden jediný kontejner se šovaným zbožím, tak byste vlastně se vám ty peníze vrátili, investované peníze vrátili. A teď ty klíčové vstupy, E, základních surovin, to byl velký e, problém, velký bod k diskuzi během jednání tak eh, Unie to vnímala tak, že by eh, bylo třeba toto kontrolovat. Některé členské státy byly eh, nicméně dosti proti tomu navrženému systému. Musíme se také podívat, jaká je realita, současná realita v Evropě. Viděl jsem zprávu od Europolu, od Olafu a je to prostě problém nezákonného, eh, nezákonné výroby v Evropě. Je třeba to monitorovat a eh, tady prostě existují specifické problémy, není to, eh, není to jednoduché. Nicméně není možné říct, jsme proti těmto kontrolám a nepřijmout skutečnost, že dochází k nezákonnému, eh, typ, nezákonné výrobě. A pak další věc, eh, zdali eh, jsou ty dohody účinné. Komise v tom svém dokumentu říká na straně 6, že se domnívá, že ty dohody účinné jsou vzhledem k tomu, že e, vlastně zajišťování těch dalších e, značek, tam je taková klasifikace té velké čtyřky, e, takže komise dochází k závěru, že zajišťování těch dalších značek se zvyšuje na 58 Já musím říct, že jsem trochu zaskočen takovýmto prohlášením, protože my víme, že význam e, vlastně e, těchto kroků se snížil díky e, těm vyšetřování. Viděli jsme to v Brazílii, Kanadě a v Evropě. Ta situace prostě není taková jako před 20 lety. Ale pokud komise říká, že jsou ty dohody účinné, protože vlastně se zvyšuje eh, objem neza, eh, nezákonných eh, padělaných výrobků v těch v těch, zaj, v těch množstvích, která jsou zajišťována, tak to něco znamená. Zazněla otázka Eh, jaké jsou eh, ty značky, které jsou nejvíce eh, vlastně zajištěny. A oni říkají, ty údaje nemáme. Na jedné straně tedy říkají, že je nemají, na druhé straně říkají, že 58% je od ostatních značek. Oni je prostě mají ty informace, ale nechtějí se o ně podělit. Eh, takže my zase toho nežádáme až tolik, ale vidíme, že prostě jednotlivé země poskytují údaje o značkách, ale tady není prostě dobrá vůle se eh, nějak tímto problémem dále zabývat a eh, zpracovávat ho na úrovni eh, Unie. Takže je opravdu hodně obtížné hodnotit, zdali ta unijní politika je či není účinná, když máme k dispozici tak malé množství konkrétních údajů. Já jsem se ptal, Eh, či eh, zeptal bych se lidí z komise, kteří jsou přítomní, k tomu, eh, zdali by se mohli vyjádřit k těm 58% a také k tomu Scottish Ocean Institute, to je nějaký námořní institut, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Austin Rohn a jsem policy advisor v, v OLAFu, v oddělení eh, antifraud eh, k těm 58 či 60 procentům, eh, tak o tom nejsem informován v tuto chvíli, každopádně eh, to zkontrolujeme a vrátíme se s, k vám s nějakou konkrétnějších informací a k té vaší konkrétní otázce Tady si myslím, že třeba vě, vyjasnit určité věci. Eh, eh, ta smlouva eh, s SOY má nějaké čtyři roky. Důvod, proč jsme ji uzavřeli, byl následující. Oni rozvinuli určitý systém, v rámci kterého jsme mohli poměrně jasně identifikovat původ tabáku. Já nejsem nějaký velký expert na tabákové listy a tak dále, ale když jsem slyšel toho konkrétního člověka, profesora, z SOI, tak jsem pochopil, že z kraje je vlastně tabák eh, velice lepkavá rostlina, která absorbuje eh, ze svého okolí maximum a i když je pak následně eh, vymita a tak dále, tak si jednotlivé minerály a chemikálie uchovává v sobě jako kadmium a tak dále. Dovedete si představit, že v některých částech světa jsou tyto látky a minerály koncentrovány, takže ano, analýzou bylo možno identifikovat eh, zdroj, ze kterého pocházejí. Takže my jsme si domnívali, že z hlediska zpravodajské činnosti OLAFu je to velice dobré. Můžeme tímto vlastně detekovat původ eh, těch, eh, té základní suroviny zjistit, zda je to třeba konkrétně z Číny. E, takže to je důvod, jeden z hlavních důvodů, proč jsme měli smlouvu e, s SOY. Žádali jsme je, aby to neuváděli na stránkách, na svých stránkách. Chtěli jsme, aby to bylo naprosto nezávislé. Bylo to naprosto oddělené od výrobců. My jsme ani neřekli výrobcům, že tento typ e, smlouvy máme. Proto to také Eh, nějak nerozporovali. A další věc, která se týká toho zajišťování, eh, tak tady chci říct, že to není Evropská unie, která provádí to zajišťování, jsou to členské státy. A k té dohodě, tak samozřejmě oni nejsou povinni tak eh, konat, ale konají tak, protože vědí, že kdyby nás neinformovali, tak by to bylo horší. A výrobce vlastně proskoumává to zajištěné zboží v přítomnosti těch příslušných orgánů a zjišťuje se, zdali je to padělané zboží či originál. A já jsem řekl velice často eh, členským státům, že v případě, že by měli nějaké pochybnosti eh, ohledně původu, eh, pokud, dejme tomu, je to deklarováno jako padělané a vy si myslíte, že to je originál, tak za námi přijďte a budem, zkontrolujeme to ještě. SOY tady není v situaci, kdy může poskytovat nezávislé e, svědectví. Nemůže, dejme tomu, před, jít k soudu a e, tak toto deklarovat, ale zcela určitě nás mohou e, navést na tu správnou cestu a naznačit, že něco není úplně v pořádku. A my pak už můžeme jednat na, e, na základě toho mechanismu pro řešení sporů, tak jak je definován v dohodě dohodě. Takže hypotetická situace tady s kolegou. Dojde, dejme tomu, k zajištění produktu ITL a my se obrátíme k SOY a oni řeknou, je to velice pravděpodobné, že se jedná o eh, originální eh, výrobky, že to není padělané zboží z toho a toho důvodu. A my pak můžeme jít do nezávislé laboratoře, tak jak to předpokládá dohoda a domluvíme se s výrobcem, s členským eh, státem a tak dále. A tady se jedná o nezávislou laboratoř ve Spojeném království. A po té analýze, po té, co bude akceptována oběma stranami, ta eh, strana, která prohrála, platí ale my jsme vlastně nikdy nemuseli jít touto cestou, protože členské státy nás nikdy nekontaktovaly a neřekli nám, tady máme problém. Já vám mohu eh, toto eh, říct znovu a znovu. Eh, opakuji to na každém setkání s členskými státy posledních pěti let. Říkám, že tady je tato příležitost. Vždycky říkám, pošlete nám vzorky a to oni dělají z toho zajištěného zboží, abychom třeba mohli identifikovat ten region Doufám, že jsem vám poskytl alespoň nějaké částečné vysvětlení. Děkuji vám. Tak, teď jsme ještě u těch otázek. Prosím ještě. Eh, dobrý den, pane Rowan, ráda vás tu opět vidím. Mám eh, jednu otázku. Proč se eh, ten baseline zvyšoval pro Philip Morris? Přece se ho nikdy nedosáhlo ačkoliv zde zkrátka dochází k manipulaci čísel všude jinde. Zkrátka, proč se ta čísla navýšla. E, eh, dobrá, tak teď se ptám, jestli jsou ještě nějaké další dotazy, protože už jsme v cílové rovince. Prosím, je tam ještě jedna otázka, prosím pěkně. Děkuji. Já mám stručnou otázku o řešeních, která chcete použít. Eh, jak chcete eh, věci dohledávat, jak byste si přesně představovali mechanismus? Eh, děkuji vám. A teď kdo bude odpovídat? Prosím. No, eh, máme protokol o nelegálním obchodu. A doufáme, že dnes odpoledne k něčemu dojde, až bude výbor pro zdravotnictví hlasovat pro snad tedy tuto směrnici. E, samozřejmě pak velká změna přijde, až bude ta směrnice schválena definitivně. A bude to znamenat, že v roce 2019 budeme mít systém, který bude uplatňován v rámci legislativy prostřednictvím kontroly ze strany e, úřadů v celé EU a to bude mít dopad i na celý zbytek světa. Já teď ne, nedovedu říci, jaký systém bych chtěl. Chci mít zkrátka systém, kdy data budou v rukou úřadů. A to bude schválením směrnice o tabákových produktech umožněno. A to bude mít samozřejmě pak také dopad na podpisy a ratifikace ze strany mnoha jiných států. Jak to bude fungovat, nevíme. Teď jsme na začátku roku 2014. Určitě věci se budou nějakým způsobem vyvíjet ještě dál, ale doufejme, eh, že to bude mít vliv i na ten protokol. Příspěvek bez mikrofonu. Odpověď eh, já jsem článek ke Codentify již vydal, takže mé stanovisko tam je zcela jasné, ale každopádně potřebujeme systém, který bude řízen a spravován ze strany úřadů. Abych to řekl ještě jasněji, já nechci systém eh, pro eh, čísla o nelegálním obchodu, jako je Project Star, který je zadán prostě Filipem Morrisem, představen Filipem Morrisem, misreprezentován Filipem Morrisem. Takže pakliže eh, by takovýto systém dohledávání byl pod kontrolou tabákového průmyslu, stejně jako data o nelegálním obchodu, tak budeme ztraceni. Potřebujeme systém nezávislý a uvidíme, který bude nejlepší. Ne, ne, ne, ne, pánové, bez dialogu a interview na chodbě, ano, když dovolíte, říká pan předseda. Eh, konec konců toto je seminář. Klidně si to proveďte pak někdy poté, ale eh, tady v rámci semináře eh, to zkrátka dělat nebudete. Nezlobte se na mě, ale už nemáme čas prostě. Nicméně, prosím, do zápisu můžete nám říct, kdo jste? Já se oblamovám, já jsem Antony Brodenovič eh, za eh, polského internetového, eh, polský internetový spravodajský server. Ještě pana byla otázka na pana Ruena. Ano, pane předsedo, já se pokusím odpovědět. Hovoříme o baselinech. Tady se musíme vrátit k jednání o té původní dohodě s Filipem Morrisem. To trvalo od roku 2001 do roku 2004. Byla to velmi tvrdá vyjednávání, to byla první dohoda, která se s touto společností eh, určila. Tehdy jsme stanovili baseline na 90 milionech. Eh, ale musíme si uvědomit, že tehdy, když ta dohoda vstoupila v platnost, jsme měli pouze 15 členských států. A pak přišlo 10 nových členských států, přičemž problém byl, že Míra pašování a nelegálního obchodu v těchto státech byla eh, velmi, velmi vysoká, někdy až 40% celého trhu. Takže s postupem času, kdy vznikaly další dohody, se baseline eh, postupně zakládal na tržním podílu. Například u JNT to bylo 150, 150 eh, milionů. Když si vezmete, že eh, objem biznisu Filipa Morise v Evropě je třikrát eh, to, co BAT, tak eh, to by nám dávalo 450 milionů. Paní Kresle má naprostou pravdu. My jsme těch 90 milionů nikdy nepřekročili, ani jsme se k ním nepřiblížili, ale oni chtěli, nebo respektive chtělo se, že BAT má 150 milionů, oni jsou třikrát vyšší, třikrát větší, Tehdy to zkrátka nikdo jako problém ne- nevnímal. Eh, k Project Staru ještě dovolte jeden komentář. Ona se tady objevuje eh, kritika, že to Philip Morris používá jako svou tiskovou agenturu a tak podobně, ale chci říct jednu věc. Olaf nikdy nepoužíval Project Star jako základ pro um, své statistiky nebo pro těch 10 miliard nelegálního obchodu. To je číslo založené na eh, zadrženém zboží. To možná není exaktní věda, ale bohužel je to to nejlepší, co máme. Nikdy jsme se na Project Star nespoléhali. Project Star byl zaveden, aby se určilo, zda ty nové členské státy, tady těch deset, měli nárok na nějaké e, zádržné, protože v těchto zemích byl obrovský objem nelegálního obchodu a Philip Morris e, podstatě měl pocit, že by jinak financoval nedostatek kontroly v členských státech. Takže proto se Project Star zavedl a tehdy se to odsouhlasilo s komisí i členskými státy, i KBMG a e, všemi metodiky. Všechno, celé se to mělo používat pouze jako nástroj, nic víc, pouze nástroj, zda by některý členský stát měl nárok na ty zádržné peníze. Nikdy se nezamýšlelo, že by to byl zdroj informací pro OLAF nebo pro komisi a pro OLAF v komisi se to nikdy ani jako zdroj informací nepoužívalo. Nikdy se vlastně ani nezamýšlelo, že by se to zveřejňovalo. Nicméně eh, z jedné nevládní organizace jsme obdrželi žádost eh, o přístup k tomuto dokumentu a jim se obsah vůbec nelíbí. Philip e, Morris za námi dokonce jednou přišel a řekl, že to chce zveřejnit. My jsme řekli v žádném případě. Bohužel tedy se ten dokument na veřejnost dostal, ale každopádně se jako referenční bod nepoužívá. Ale teď už je to, myslím, úplně jedno, protože konec konců všechny členské státy to zádržné už dostávají a tím pádem vlastně tento dokument už není platný. E, děkuji vám mnohokrát. Tím jsme se dostali téměř až do cíle. Děkuji srdečně všem, kteří na tomto semináři spolupracovali a rád teď dám eh, slovo Inge Gresle pro závěrečné poznámky. Eh, děkuji, děkuji všem. Já se to pokusím schrnout. Eh, Měla bych zde hovořit o otázce, eh, jakou roli hraje tabáková dohoda, jakou roli bude hrát, protože doufáme, že ještě letos, tedy v první polovině roku, se k tomu parlament bude vyjadřovat, aby ta směrnice mohla pak vstoupit v platnost. Eh, já nechci říkat ani ano, ani ne, ani jestli se mi to líbí nebo nelíbí, ale eh, ráda bych řekla, že tato dohoda by měla přispět transparentnosti. Zatím se tak však ale neděje, ačkoliv ten potenciál by zde byl veliký. E, e, souvisí to také s tím, že Olaf v podstatě nic moc nedělá. E, existuje tam stále to veletajné komando, které dělá co si a nikdo neví co. Ovšem nebylo by špatné, kdyby se věci vyřešily, protože o otázce, jak dál postupovat, musíme hovořit společně. Musíme také hovořit o cílových částkách. Ehm, nevím, ehm, jakým způsobem probíhají platby, ehm, zda tak, jak se říká, nebo ne. Eh, pak je zde také celá otázka eh, zdravotních komplikací, které hrají důležitou roli, ale eh, důležitou roli hraje taky otázka daní, kterou se musíme zabývat. Vidíme, že reorganizace OLAFu a zrušení cigaretového odboru tam, protože zkrátka tam chybí kompetence, způsobuje to, že e, máme e, velké problémy se zeměmi, jako je Čína, nebo se zeměmi, jako je Ukrajina. To jsou města, kde e, nám chybí styční důstojníci a tím pádem nemůžeme mít strategii proti pašování, protože nevíme, jak bychom ji měli dělat. Víte, já například vůbec nechápu, proč už dávno tabákový průmysl neřekl, podívejte, co vy vlastně děláte s těmi penězi, které od nás máte. Přece bojujeme proti společnému nepříteli, proti pašerákům. A tím pádem by bylo potřeba hlavně e, udělat si přehled, co všechno EU už udělala v této věci a jakým způsobem utrácí peníze, které e, z těchto produktů získává. Myslím si proto, že by e, rozhodně nebylo špatné učinit si jaksi Eh, upřímné stanovisko a k tomuto byl tento seminář velmi užitečný a děkuji Bartovi, že ho uspořád. A dále se musíme přesvědčit, zda touto cestou můžeme jít i dál. Ehm, myslím si, že po dnešním dnu budeme eh, mít daleko jasnější představu, zda můžeme říci ano nebo ne. Eh, této nové směrnici samozřejmě všichni si asi řekneme, že chceme bojovat proti pašování, ale je důležité, aby to všichni kolem stolu skutečně chtěli. Děkuji mnohokrát, paní Gresle. Teď má slovo pan zpravodaj. Já už k tomu nemám moc co dodat. Myslím si, že velice poutavé příspěvky zde eh, za zněli. Dostali jsme spoustu podnětů, přemýšlení. Myslím si, že dnes dopoledne eh, jsme eh, viděli, eh, že bychom měli vytvořit eh, nějaký dokument ohledně všech výzev, ohledně toho, kde je co špatně a co lze zlepšit, tak, aby protože za téhle legislativy samozřejmě už se nestane nic, nedostáváme se k volbám. A, a samozřejmě a, Výbor pro rozpočtovou kontrolu za to bude eh, odpovědný a má eh, v rukou eh, velkou sílu. A je třeba, aby ji použil a požádal novou komisi. Budeme mít nového komisaře pro podvody a budeme se ho muset zeptat už při slyšení na i toto téma a já doufám, že to bude i jedno z eh, důležitých témat, do kterých se komisař nový eh, hned pustí. Každopádně vám děkuji eh, všem za no, účast a tlumočníkům za to, že tady čekali, že tady pracovali o něco déle. Já, vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Také z mé strany bych chtěl poděkovat všem účastníkům. A na závěr děkuji jednak panu zpravodaj, ale také belgickým celním orgánům, které nám poskytly tady tu malou výstavku eh, pašovaných a eh, padělaných cigaret. A děkuji také Olafu, kteří nám s přípravou tohoto semináře pomohli. Eh, děkuji tedy ještě jednou všem účastníkům. A myslím si, že dnes se dostal prostor i pro hlasy, těch, kteří jinak eh, moc prostoru zde v Bruselu vzhledem ke všem lobbystům nemají. Eh, jsem přesvědčen, že všechny studie nám umožní udělat si o celé věci komplexnější obrázek. Ještě jednou děkuji a končím schůzi.